Dovolte prosím pěkně, abych vás vyzval, abyste se posadili, abychom mohli zahájit naše dnešní zasedání které je tak významné. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Náš výbor je pro nás nesmírně významný, zaobírá se významným tématem pro naši společnou práci. A prosím vás, abyste také schválili zápis. Já bych se nejprve za respektování protokolu bych se vás rád zeptal, zda máte eventuální připomínky k návrhu pořadu jednání. Není tomu tak, takže pořad jednání považujeme za schválen. Děkuji mnohokrát. Několik sdělení. Rád bych vám řekl, že tlumočení je k dispozici v 16 jazycích. Uspořím vás toho, abych je všechny vyjmenovával. A jak je běžné, eh, naše zasedání je webstreamované jako třetí bod k informaci, eh, protože byla zrušena konference 4. září, jak jistě budete vědět, mnozí z vás. Eh, americká advokátka, která měla mít přednášku na naší konferenci. No musím říct si, že my skutečně nepoužíváme stejnou kulturu, co se týče respektování práce, ale od nás to vyžadovalo velkou energii a sdílené úsilí všech koordinátorů, protože není tak snadné zařídit, aby všechno fungovalo, abychom měli tlumočníky, aby tady byla technika a proto chci poděkovat za podporu celého sekretariátu. Jak víte, tenkrát ta konference se nemohla konat, protože paní Vakstav no, oznámila 20 minut předtím, když měla sednout do letadla, že nepřiletí. A já jsem navrhl, koordinátoři s tím souhlasili, abychom jí zaslali písemné otázky, aby nám na ně odpověděla, což by nám pomohlo eh, zejména v naší práci nad pozměňovacími návrhy. Takže navrhuji, abychom zaslali dopis paní Vakstav, kde vyjádříme naše překvapení a naše tedy politování. Přece jenom měli jsme tu první sekvenci, měli jsme toho hosta z Kalifornie Kalifornie. A zbyly nám nezodpovědné otázky. Takže v tom dopise vyjadřím politování a žádost o odpověď na naše písemné otázky. Bod čtyři pro vaši informaci. E, my jsme se sešli v Paříži 5. a 6. července. Všechno máte v elektronické poště samozřejmě. A je tam také zpráva z naše poslední mise. A někteří z vás se v Lyonu zúčastnili této mise a domnívám se, že i tato mise významným, pří, významným způsobem přispěla k naší práci na zprávě. A pro vaši poslední, jako poslední bod pro vaše informace máme tady paní Mariu Hojbuch, která sebou přivedla skupinu německých žáků a bude se účastnit na všeho zasedání. A hm, jak víte, budeme mít dvě kola. Kvůli první kola to budou prezentace zprávy našimi zpravodaji, k tomu se ještě vrátím a potom budeme hovořit o těch dvou studiích, které jsme objednali, které jsme zadali. A než tedy zahájíme tu druhou část, tak vám k těm studiím ještě něco řeknu. Bohužel tady nebudu moci zůstat a Eh, předsednictví převezme moje kolegyně, která jako místo předsedkyně převezme mou práci pro představení těch dvou studií. A teď k naší práci. Dovolte, abych nejprve poděkoval našim dvěma spolu s Norbertu Lincovi a Bartu Stasovi ze skupiny Zelené za to, že vypracovali velice kvalitní dokument, který bude základem pro naši práci. Já eh, samozřejmě vím, že i všichni spolu spoluspravodajové Eh, sledují tuto práci a já chci poděkovat za práci oběma zpravodajům. Vím, že to nebylo snadné. Eh, máme tady dva spolu zpravodaje k tak významnému obtížnému tématu. Není to snadná práce a já z titulu předsedy jim chci srdečně poděkovat za jejich práci, které, která je tak nápomocná při zpracovávání našeho tématu, já vám teď nebudu opakovat, jak regule mm, naší práce. Rád bych připomněl, že nejprve se vyjádří zpravodajové, každý bude mít pět až deset minut, aby nám představili svou práci. Mm, poté dostanou slovo stínoví zpravodajové za jednotlivé politické skupiny na tři čtyři minuty. A pot stínových zpravodajích dostanou slovo členové našeho výboru, aby se vyjádřili k obsahu zprávy dvě, tři minuty. Připomínám, nejprve zpráva a poté budeme probírat studie. Ano, abychom si takto rozdělili naši práci ve výboru, tak je to vlastně běžné v našem výboru. A poté, co si vezmou slovo členové výboru, dostane slovo komise, aby ve jménu komise pohovořil 10 minut a poté dostanou závěrečné slovo na 10 minut naši spoluspravodajové. Toliko k průběhu naší práce a navrhuji, abychom okamžitě vstoupili do tématu a dávám slovo Norbertu Lincovi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Poté, co jsme měli šest slyšení, dvě schůzy na výměnu názoru, tři cesty delegací a několik eh, výměn dopisů, eh, domnívám se, že Evropský způsob povolování je nejpřísnější na světě, ale jakýkoliv dobrý systém se může rozvinout ještě lépe dál. A proto kolega Štás i já jsme se na to soustředili, právě na to, na další rozvoj udělování povolení pro fitosanitární prostředky. Řídili jsme se devizí evoluce místo revoluce. Ne vždy je nezbytné znovu vynalézat kolo, je dobré zachovat kostru, která je v funkční. A i takový přísní kritiči, kritici eh, říkali už v roce 2000, že Evropská unie má nejpřísnější systém, tak to asi něco znamená. No, ale přece jenom slyšení nám ukázala, kde náš systém může být zlepšen, jak v regulaci, v nařízení, tak v implementaci. A proto vám rád teď představím spolu s kolegou naši zprávy. Navzdory rozdílným základním postojům se nám to, domnívám se, docela podařilo. Dnešní zpráva je produktem konstruktivního hledání kompromisu. Je to základ pro naši další práci, pro náš zvláštní výbor, abychom pomohli komisi členským státům a našim příslušným úřadům. Co jsme konstatovali? Potřebujeme vizi, jak by mělo vypadat povolování fitosanitárních prostředků do budoucna. Je třeba, abychom měli na zřeteli, že metody zkoumání nejsou vždycky na nejvyšší technologické úrovni. Eh, ukazují se, že se eh, projevují různé expertizy a chybí tady harmonizace jak aktivních látek samotných, tak celý těchto fitosanitárních příspěvků. Je třeba nacházet taková rozhodování o povolení či nepovolení a Takovým způsobem, aby do toho nezasahovala politika. Pouze experti a vědci mohou věc správně posoudit. Proto třeba je třeba, abychom měli důvěru v naše evropské úřady. Základním předpokladem je zůstat nezávislé, nezávislý a transparentní. Prvním aspektem harmonizace, efektivita pro průmysl a zemědělce, za druhé více transparentnost a nezávislost vědeckých metod pro eh, posílení důvěry. Co navrhujeme pro větší efektivitu a harmonizaci? Za prvé, my vyzýváme členské státy, aby vzájemné uznávání povolování fitosanitárních prostředků posílili a aby omezili mm, své jedno jednotlivé kroky činěné pouze ve vnitrostátním měřítku. Vyžadujeme EFSU, aby vytvořila jednotnou směrnici aby to posílilo a usnadnilo vzájemné uznávání a harmonizaci. A vyžadujeme komisi, aby <clears throat> sledovala také efektivitu příslušných nařízení. <clears throat> Důležité je, aby kompetence konečná zůstala u jednotlivých národních příslušných úřadů. Zasazujeme se o harmonizaci definice hlavních uživatelů, substanců a produktů s nízkým rizikem. Tady bychom měli ještě více podpořit výzkum. E, protože právě substanční, pardon, aktivní látky jsou zásadním kamenem celého postupu. A teď k transparentnosti a nezávislosti. Zasazujeme se o větší transparentnost, aby byl systém nezávislejší a robustnější. Za prvé, jedno, jedním z konkrétních doporučení je nový postup při novém povolování. Je třeba, aby Evropská komise přidělila příslušné povolení, ale to může být uděleno jenom podle určitých kritérií za přítomnosti dostatečných zdrojů a efektivity, aby se zaručila kvalita a včasná analýza to není důležité jenom pro robustnost produktu, nýbrž také je to rozhodující pro plánovatelnost v průmyslu. Za druhé, zpráva neobsahuje žádná doporučení k zvrácení důkazní zátěže protože to by znamenalo plítvání penězi daňových poplatníků. Pro zvýšení transparentnosti a důvěry navrhujeme rejstřík, kde by měly být registrovány všechny studie, aby mohly příslušné úřady přeskoumat, proč byly a jakým způsobem byly studie zadány a jak byly provedeny. To by posílilo zvýšení kvalitu Eh, příslušných studií v souladu s pravidly OECD. Je třeba silně ovšem přitom dodržovat copyright v jednotlivých členských státech. Dále vyžadujeme, aby komise přeskoumala literaturu příslušnou vědeckou, a to, jak z aby to doplnilo celkový obrázek, který bude mít k dispozici. Každý výzkum musí, být, musí prokazovat relevantnost. Pro doporučení je nezbytné, aby bylo k dispozici dostatek zdrojů. Naše evropské úřady, stejně tak jako vnitrostátní agentury, se vykazují vysokou kvalitou, ale potřebují dostatek finančních prostředků pro svou další práci. A to je důležité zohlednit při <clears throat> dalších jednání. A teď tedy závěrem. Já jsem přesvědčen o tom, že tato doporučení naše schvalovací postupy udělají transparentnějšími. Zavedou se nové testovací metody, které budou ještě spolehlivější a kromě toho se vytvoří nový, nová transparentní opatření. Zároveň zaručujeme průmyslu i zemědělství spolehlivé postupy a dostatek informací, aby mohli vyvíjet nové produkty. Milé kolegyně, milí kolegové, naším zájmem je, aby veškeré cíle nařízení pro, fitosanitární, pro přípravky na ochranu rostlin byly dodrženy. To je důležité pro rostliny, pro zvířata, pro životní prostředí a pro stále zlepšování zemědělské produkce. Tlumočníci bohužel nemají k dispozici rychle předčítaný dokument. Někteří eh, doufali, eh, že se nám podaří něco více, ale já si myslím, že kolegovi Štázovi a mně se podařilo vytvořit vyvážený dokument a proto vás žádám, abychom všichni táhli za stejný konec provazu. Mise našeho výboru končí v prosinci, do té doby musíme předložit společnou zprávu a to se nám může podařit pouze vykáží-li všichni ochotu ke kompromisu a budeme a zřekneme-li se dalších pozměňovacích návrhů mimo mandátu. Pojďme se soustředit na to nejdůležitější. Těším se na další konstruktivní spolupráci. Děkuji vám mnohokrát. Merci, monsieur Linz, pour... Euh, Děkuji, pane Linci, za vaše slova a také za výzvu, že musíme společně završit svou misi. A teď dávám slovo Bartu Stásovi. Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, v mé máme teď před sebou zprávu, kterou jsem připravil já a kolega Linz. Rád bych teď eh, představil kontext. Tato mise byla svolána po diskuzi na téma glyfozát, kdy neexistovala schoda ohledně glyfozátu a my jsme se měli zabírat, eh, zaobírat celým postupem povolování pesticidů. Měli jsme prošetřit to, co je v tom postupu dobře, co je špatně a já jsem přesvědčen, že Tehdy jsme vybrali zpravodaje z EPP a ze zelených. A tehdy to vypadalo jako něco nemožného. Zdálo se, že tito dva zpravodajové budou mít úplně odlišné vize, že nebudou mít žádného společného jmenovatele, že tam nebudou žádné společné prvky, ale tak to není. A důkazem toho je toto zpráva. Zelení to je ekologický náhled. No a řídíme se tím, že chceme svou zemi, svou planetu odkázat našim dětem, našim vnukům a chceme, aby stav přírody byl dobrý. Zdá se mi, že to, co jsem udělal já společně s Norbertem, vychází především eh, z toho, že jsme vyšli ze zákopu, protože předtím jsme vedli takovou zákopovou válku, ale teď jsme vyšli z těch zákopů a snažili jsme spolu komunikovat. Vytvořili jsme text, který byl svého druhu kompromisem, no a teď tento text musí být vyhodnocen ostatními lidmi, ostatními frakcemi a budou pozměňovací návrhy, uvidíme. Možná ještě povedeme nějaké boje, ale výchozí bod je dobrý. Norbert řekl, že výchozím bodem byla práce, práce výboru. Vyslechli jsme 34 expertů, měli jsme slyšení, měli jsme tři mise a musím říci, že na těchto misích jsme se hodně naučili. A kromě toho máme své vlastní kontakty, máme svá lobby, máme také představitele různých lobby, kteří naopak navázali kontakty s námi. Takže Všechno to bylo potom promítnuto do této zprávy, abyste věděli, s kým jsme spolupracovali. A musím říci, že je to opravdu skvělá věc, podařilo se to a výsledky máte před sebou. Řeknu vám to tak, my máme velmi přísnou legislativu v Evropě, máme dobrou legislativu, ale se svým spoluspravodajem se shodneme na tom, že zde máme ještě co zlepšovat. Můžeme to ještě posílit. Pokud jde o obecné fungování systému povolování nebo systému hodnocení, tak potřebujeme velmi silné veřejné orgány, agentury. Žijeme v době utahování opasků. Naše vlády šetří prakticky na všem, i pokud jde o tuto expertizu. My jsme říkali, že je nutno, abychom měli odpovídající zdroje, odpovídající finanční zdroje, pokud jde o hodnocení aktivních látek, které jsou povolovány na evropské úrovni? A nebo tedy potřebujeme peníze na úrovni povolování fitosanitárních produktů, protože to je hodnoceno členskými státy. Jednak tedy na úrovni členských států, jednak na úrovni Evropské unie potřebujeme finanční prostředky. V této zprávě také velmi jasně hovoříme o tom, že princip obezřetnosti je zásadním principem a členské státy i Evropská komise musí jednat eh, tak, eh, že budou mít riziko pod kontrolou. Musí to riziko nějakým způsobem řídit. A společně s Norbertem jsme vzali v úvahu následující věc. V celé zprávě hovoříme o větší transparentnosti. Hovoříme také o větší nezávislosti. Chtěli bychom, aby proces po procesu to bylo všechno popsáno a proto jsme tedy takto přistupovali k naší zprávě. Máme tam jednotlivé etapy. Nejdříve máme povolení, která se týč, týkají aktivních látek, o tom už hovořil Norbert, a my se v tom shodneme. Máme pocit, že by bylo nejlepší, kdyby Evropská komise byla tímto pověřena, aby ten postup si sami nevybírali předkladatelé žádostí. Ten postup, který se týká opětovného povolení, tak tam má komise svého zpravodaje v členském státě, odkazuje na toho zpravodaje a my si myslíme, že tak to by to mělo být od samého začátku. Kromě toho si myslíme, že potřebujeme posílený audit, posílené kontroly, pokud je o všechny laboratoře, které mají povolení či certifikace ohledně správných laboratorních praktik. Představitel OECD také hovořil o tom, že to představuje problém, pokud je o ty autorizované laboratoře. Norbert také hovořil o tom, že předkladatelé žádostí musí všechno zaregistrovat ve veřejném rejstříku ty výzkumy, které jsou eh, předávány členskému státu zpravodaj, ale také eh, ty eh, hrubé údaje tam musí být poskytnuty. Pouze na tomto základě můžeme posoudit, zda je ten problém nebo ne. Takže v tom formátu, jaký je k dispozici, na základě, který je čitelný i přes různé nosiče informací, musí být tato data poskytována. Také hovoříme o tom, že úkol, který teď byl přesunut na předkladatele žádostí, aby provedli peer review literatury v oblasti aktivních látek, tak ta literatura musí být jasně stanovená. Musí tento úkol být přesunut na členské státy. Myslíme si, že to zvýší věrohodnost celého systému a celou transparentnost. Norbert také o tom hovořil. Jsme za to nebo proto, aby veřejné mínění mělo přístup eh, ke všem eh, výzkumům a k jejich výsledkům. Když už tedy proběhne hodnocení, tak si myslíme, že všechna hodnocení, všechny dokumenty musí být zveřejněny a dát k dány k dispozici veřejnému mínění. Norbert také hovořil o tom, že je třeba chránit eh, obchodní tajemství, obchodní práva. Byla také vedena debeta na toto téma v průběhu našeho slyšení. Hovořilo se o plagiátech. Vím, že EFSA nemá ráda slovo plagiát, ale máme tento problém. Často dochází k tomu, že někdy bez eh, nahlášení zdrojových textů je to všechno převzato členskými státy a nám se zdá, že tato praktika by měla být omezená na nezbytné minimum. A pokud dojde k nějakému takovému ohlášení, tak je třeba jasně říci a jasně upozornit na tuto skutečnost. To je jedno z našich doporučení. Musíme udělat všechno pro to, aby ekotoxikologické texty, a teď hovořím o vlivu těchto produktů na ovzduší, na půdu, na organismy, které žijí ve vodě, v půdě, ve vzduchu, to vše musí být ohledněno v analýze rizik při využití posledních vědeckých metod. A také apelujeme na to, aby docházelo k postmarketingovému monitorování. To znamená, aby byly sledovány dlouhodobé dopady těchto produktů na zvířata, na životní prostředí, na lidi. Chceme, aby tento aspekt byl také posílen. Chceme tedy provádět monitoring poté, co je produkt uveden na trh. Chceme, nebo tedy víme, že agentura EFSA nemá dostačující zdroje, nemůže uh, vykonávat všechny úkoly, za které je zodpovědná. A proto apelujeme na to, aby agentury ECHA i EFSA měly k dispozici do zdrojů, aby transparentně a nezávisle mohly vykonávat svou práci aby se nevyhýbali svým závazkům. Pak je to další věc, na kterou apelujeme. A hovořilo se o tom na slyšeních, když jsme hovořili o mechanismu vědeckého poradenství. Možná by bylo dobré, provádět systematickou analýzu všech výzkumů. Tady jde především o výzkumy týkajících se efektu či dopadu takových produktů, jako jsou glyfozáty. Víme, že tady není jednota ani ve vědecké obci, ale navrhujeme, že by bylo dobré, kdyby tady nějakým způsobem tato organizace fungovala jako takový soudce. Pokud jde o zavádění nebo uvádění na trh aktivních látek, tak musím říci, že jsme při slyšeních zjistili, že chybí transparentnost také v práci stálého výboru, což je stálý výbor pro potraviny, zvířata a rostliny jsme zjistili, že chybí transparentnost a s tím musíme něco udělat. Máme pocit, že veřejné mínění a společnost mají právo vědět, jak jsou přijímaná rozhodnutí, jaké argumenty byly vzány, vzaty v úvahu a to vše také je třeba oznámit v okamžiku, kdy jsou přijata rozhodnutí. Proto se Evropská komise musí postarat o jasná kritéria, aby se o tom hovořilo v okamžiku, kdy se objeví nějaké nepřípustné dopady na životní prostředí. Potřebujeme jasná kritéria, která zde chybí. Evropská komise by je měla vypracovat. Kromě toho chceme, aby Evropská komise do konce roku 2018 předložila první negativní seznam. A teď se nejedná pouze o negativní seznam, jedná se také o kritéria týkající se toho, aby tyto prvky byly vzaty v úvahu budoucnosti. Kromě toho, zde máme ještě kapitolu, která se týká produktů používaných v praxi. Jedná se o fitosanitární produkty. Vidíte, že je zde spousta dotazů na synergie těchto produktů. Někteří dokonce hovořili o tom, že aktivní látky eh, v nějakém přípravku či v nějakém složení, které jsou používány, jsou v tomto spojení mnohem nebezpečnější než sama aktivní látka, proto všechny produkty musí být náležitě hodnoceny. Také ty scénáře musí být náležitě prezentovány a pokud jde o hodnocení, tak eh, tady musí být eh, plná transparentnost, veřejné mínění musí mít přístup k objektivním a transparentním údajům, které by měly číst také automaticky. V komisi také nemáme jednotný názor. A tady jde o kompetence uvádění fitosanitárních prostředků na trh. Teď je všechno v rukou členských států. My v naší zprávě říkáme, že by to mělo být na úrovni členských států. Chtěli bychom samozřejmě, aby mezi sebou členské státy lépe spolupracovali, abychom se v budoucnosti zabývali tím eh, vrstvovým systémem, pak zde máme také několik sekcí, které se tím zabývají. Měli jsme zprávu Pavla Poce, která se týkala nařízení o pesticidech. Byla zde celá ta problematika, která se tak týká vyloučení. Máme tady například článek 53, také několik doporučení, které se toho týkají. To jsou doporučení Evropské komise. Nám se zdá, že tato zpráva je dobrá, je to dobrý výsledek naší práce a zdá se nám, že tato zpráva by měla být výchozím bodem k další diskuzi. A to musí být samozřejmě diskuze, která by neměla být ideologickou diskuzí založenou na dogmatech. Já si myslím, že opravdu musíme být odvážní, musíme se podívat jeden druhému do očí a říct si, no tak taková jsou fakta. Co můžeme udělat, jak můžeme situaci napravit, jak můžeme zdokonalit celý systém. A pak ještě jeden politický komentář, osobní pokud jde o metodiku práce Evropské komise. To mě velmi mrzí. Mně se zdá, že někdy, že někdy třeba určování pořadu jednání nebo zvaní řečníku na naše slyšení, vypadá tak, eh, že to není úplně objektivní, že je to trošičku zaujaté. Já si myslím, že bychom se více měli snažit Eh, o objektivitu. My se tady zaměřujeme na zájmy jedné skupiny, zapomínáme na skupiny jiné. My jsme se třeba velmi zaměřovali na dopad na životní prostředí a trošičku jsme zapomínali na jiné věci. Nicméně doufám, že ta zpráva, kterou máme před sebou, je dobrá zpráva. Doufám, že 6. prosince budeme mít dobrý výsledek a že většina se pod ní podepíše. Děkuji vám oběma za toto schrnutí vaší práce. Vidíme, že to byla opravdu obrovská práce, kterou jste společně odvedli a teď zahájíme diskuzi a dávám slovo paní Vydrant za frakci SD na 3-4 minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit za frakci SAD. Chtěla bych poděkovat zpravodajům za jejich práci jsme připraveni na konstruktivní spolupráci, abychom eh, nakonec měli dobrou eh, odolnou zprávu, která také se stane součástí procesu REFIT pro komisi. Každý ví, že jeden z hlavních důvodů, proč vlastně náš výbor vůbec byl založen, byla ta kauza s glyfosátem. Musíme identifikovat všechna řešení, která zabrání v budoucnu takovým podobným um, skandálům. Uh, protože dopady jsou skutečně závažné. Mm, je zde vlastně ztráta důvěry vůči schvalovacím systémům. Mm, ty nedostatky mají dopad na Evropskou unii, na její orgány velice negativním způsobem. Veřejnost eh, ztratila důvěru a Eh, myslím si, že to vlastně dopadá, ta nedůvěra pak dopadá i na všechny vědecké orgány Evropské unie. Máme zde šanci a odpovědnost znovu obnovit důvěru vůči těmto orgánům a mm, zasadit se o to, aby se byly takové postupy, které už nedovolí takový skandál někdy v budoucnu. Frakce SAD eh, může souhlasit s mnoha body, které eh, zde popsali pravodové například důležitost nezávislost, lepšení transparentnosti celého toho procesu schvalování. Musí se rovněž dále plně uplatňovat zásada předběžné opatrnosti, když bude e, probíhat rozhodnutí, zda nějaká e, aktivní látka e, má být postupem, má být tedy subjektem toho schvalování. Pak jsou to také opatření pro snižování rizik, pro při schvalování těchto látek. Rovněž se domníváme, že může být dobré, pokud zde vznikne nový systém monitorování látky po uvedení na trh, eh, potom jaký má ten, jaký má ten pesticid eh, dopad na eh, zdraví lidí, zvířat i na životní prostředí. Můžeme využít třeba směrnici o udržitelném využívání, kterou teď také, na kterou se teď také díváme. Rovněž vidíme ještě určitou možnost tu zprávu zlepšit. Teď ji analyzujeme a také předložíme některé pozměňovací návrhy, které určité body posílí. Ehm, zejména se to týká konfliktu zájmu. Během našich slyšení jsme několikrát slyšeli, že jsou tam možné určité konflikty zájmu během celého toho postupu. Celý ten proces schvalování musí být naprosto transparentní. Musí tam být také dostatečné Ehm, různé, mm, různé lustrace vlastně lidí, kteří odpovídají za ty věci, že, ten tam, že nejsou v konfliktu zájmu. Rovněž tam musí být eh, lepší nezávislost hodnocení pesticidů. Mm, různí odborníci například z Kanady nebo z USA, když tedy porovnáváme tu situaci s odborníky, třeba z USA nebo z Kanady, tak se ukazuje, eh, že se zde liší počty. Například v Kanadě je to 500 odborníků, kteří se zúčastní určitého hodnocení, zatímco EFSA má eh, v sektoru pesticidů pouze 50 odborníků. A to je samozřejmě také pak důležité a souvisí to s nezávislostí a se snahou oprostit se od eh, lobistických aktivit. Třetí část, a to je pro nás asi nejdůležitější, domníváme se, že je docela dobré, abychom se zamyslet nad tím, zda zde musí být ten systém, který má dvě, eh, který má vlastně dvě vrstvy. Máme zde tedy tu, tu vrstvu Evropské unie a vnitrostátní vrstvu. Pokud chceme skutečně seriózně eh, do toho hodnocení zapojit také epidemiologické studie, musíme zkoumat dopady na mm, Jde o to, že v praxi lidé nepoužívají pouze samostatné aktivní e, látky. mohou zde být závažné epidemiologické dopady, i když se vlastně netýkají přímo té mm, zkoumané molekuly. Takže to je z naší strany vše a těšíme se na další spolupráci s oběma zpravodaji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní McIntyre Eckhart. Um, Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechli jsme si celou řadu expertů, orgánů a zúčastněných stran během našich mnoha slyšení, mnoho informací. Důvod, proč jsme všechny tyto hosty pozvali, bylo, abychom si vyslechli jejich názory, abychom jim mohli pokládat otázky a abychom eh, mohli jaksi těžit z jejich expertízy Oni eh, byli to vlastně lidé, eh, kteří se tomu věnují každodenně v praxi, ale když si čtu návrh této zprávy, tak si myslím, že vlastně ta zpráva mohla být napsána už dávno, ještě předtím, než všechna ta slyšení proběhla, protože ten text je velice selektivní a mnoho vysvětlení, která nám podali panelisté, to vlastně vůbec ta zpráva nebere v úvahu, úplně to opomíjí. Uh, Chtěla bych tedy říct si, že, ta, tu, že tuto zprávu, že tento text beru pouze jako určitý výchozí bod pro další práci. Rozhodně si nemyslím, že stávající systém je perfektní a domnívám se, že jsou zde opatření, která je zapotřebí učinit ke zlepšení. Musíme zlepšit transparentnost, a eh, musíme zase být spravedliví v tom, že komise už se o to pokouší tím, že vlastně zavedla velikou um, revizi celého potravinového práva, také pro, probíhá hodnocení v rámci refitu toho nařízení 1107. Také podporujeme uh, rámec, který usiluje o e, nové farmářské techniky, které sníží obecné využívání pesticidů a zejména které obecně sníží poptávku po zastaralých e, chemikáliích. Také jsme třeba mě, zde měli odbornici za Greenpeace, paní Francesku Agdeberg, bylo to mimochodem naše ne, to poslední e, slyšení. Ona řekla, e, nemusí, n, nemusíme řešit problémy v legislativě, tam nejsou problémy, ale spíše se musí řešit pro, e, ta nedostatečné provádění té legislativy. E, to znamená, hovořili, zjistili jsme, že mnoho takových těch základních stavebních bloků celého toho systému jsou jaksi nahlodány. Eh, také se hovořilo třeba o tom, že možná je slabý ten systém zpravodajského členského státu. Hovořilo se o tom plagiarismu, hovořilo se o tom, že nefunguje ten systém rozdělení do zón, takže to všechno eh, se vlastně v té eh, zprávě neobjevuje. Například je zde článek 50, který říká, že opatření na snižování rizik už by neměl mít eh, v gesci členský stát a to je navzdory tomu, že když bylo to nařízení schváleno spoluzákonodárci a kde bylo v parlamentu v lednu 2009 schváleno velkou většinou, tak tedy se hovořilo o tom, že ta dělba pravomocí je zásadní, aby se zaručilo, že, eh, to, eh, že ta opatření o snižování rizik budou co nejlépe uspůsobená přímo té zemi, eh, tomu, co se tam pěstuje, jakými způsoby. Pak je zde také další odstavec 8, který rovněž je zavádějící. Máme zde zprávu z roku 2018 ombudsmanovi a ta vlastně zpráva dochází k úplně jiným závěrům. Mm, brala se tam v úvahu údaje o deseti látkách. Komise došla k závěru, že není zapotřebí e, ani u jedné z těchto látek odejmout povolení. Vyslechli jsme si také názory agentur, e, vnitrostátních orgánů, vlastně všech, kteří už to právo provádějí v praxi. E, už se zaznělo, že to je jeden z těch systémů, jeden z nejpřísnějších systémů na světě. Já eh, přesto tedy předložím eh, několik pozměňovacích návrhů, které budou reagovat na tyto věci. A ještě co se týče pohledu EKR, musíme dosáhnout rovnovážného pohledu, abychom také potom dosáhli toho, že tato zpráva tohoto zvláštního výboru bude schválena. Děkuji za LD, paní Rys. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Po osmi zasedáních si myslím to slušení 14 expertů, já je nepočítala, ale Martina to připomněla A tři se do zahraničí. Nemám stejný názor jako paní McInton. Já se domnívám, že zpráva, která nám byla předložena a o které budeme diskutujeme, je vynikajícím pracovním základem pro další průběh naší práce, abych ji mohla poslat podepsat okamžitě zítra. Když to říkám, tak bych chtěla říct, že hovořím jako stinová zpravodajka Alde. A já si myslím, že eh, stínoví zpravodaji jsou tady eh, jaksi vyrovnaní a občas mají různé názory k tak citlivým otázkám. Už tady zaznělo, že hm, eh, vlastně je to velice komplikovaná, složitá zpráva a respektuje se vyváženost a zastoupení vyvážen jednotlivých politických skupin. A to se projevilo i v dynamice těch eh, setkání, ke kterým došlo i kolem zprávy Pavla Poce, o které jsme hlasovali před dvěma týdny ve Štrasburku, eh, kdy se právě hovoří o tom nařízení o pesticidech, a tady bylo hlasováno 33 hlasy proti, e, takže e, takřka jednohlasně. Já si myslím, že musíme velice opatrně tady formulovat věci, e, zejména když budeme předkládat pozměňovací návrhy, protože mm, někteří říkají, že bychom neměli nic říkat, ale zase nemusíme taky říkat všechno, dokud to nebudeme mít zpracováno. Každý chce říct ještě něco navíc k tomu, ale myslíme si, že třeba bychom si uvědomili, že musíme mít jasný dokument. Konkrétně domnívám se, a to už jsem eh, říkala často na našich zasedáních a bylo to potvrzeno řadou expertů, že tento dvojí systém schvalování, to znamená EFSA za aktivní látky a členské státy eh, pro komercializované produkty, že tyto dvě úrovně Eh, my jsme vyjednávali s radou, ale abychom dnes spochybnili text, který byl vytvořen přes méně než deseti lety, to by mohlo spíše přivést k určitému protichudnému výkladu. Já bych ráda připomněla, že je třeba postupovat obezřetně. E, zaznělo tady evoluce, evoluce je lepší než revoluce a já si myslím, že to je právě označení toho správného pragmatického přístupu. Aha, on to nebyl Bart, ale byl to pan Linz, který to řekl, promiňte, ale jsem si jista, že i Bart sdílí tento váš názor a toto heslo. A máme tady princip obezřetnosti, který je zcela zásadní protože je třeba zachovávat tu předběžnou opatrnost, než něco potvrdí vědecký systém. Máme tady od 6. října, to je od zítřka, e, už bude platit příslušné nařízení pro další látky obsahující glyfozát. E, tady se jedná o první prodloužení o 18 měsíců zákazu peotaolaminu a bylo řečeno, že toto se děje v právě podle zásady předběžné opatrnosti. Ale já nevím, jak ten, který ten, tuto zásadu využívají. Možná, že každý si to vykládá trochu jinak. Eh, máme tady různé látky, eh, které jsou v, obsaženy v glyfozatu a které stále ještě čekají na vyhodnocení eh, já teď nevím, kdo o tom hovořil, myslím, že to byl Bart, čili já si stále kladu otázku, proč seznam těch koformulantů, čili látek by měl být zůstává prázdný. Proč ten, se, ten černý seznam těchto látek zůstává prázdný? A přitom eh, v článku 25 nařízení se s ním počítá. Možná, že nějaký zástupce z komise by nám to mohl vyložit. Jak to tedy s tímto seznamem vypadá? Rozhodně za parlament my jsme vyjádřili naši vůli v bodu 5 naší zprávy. Další otázka na komisi, spíše odborného rázu. My souhlasíme se skutečností, že chemické látky fungující jako synergické látky by měly být podřízeny, podřízeny postupu schvalování stejně tak jako aktivní látky. Ale opět tady se chci zeptat, proč se tady spožďuje ta procedura schvalování? Máme tady nějaký problém s tlumočením? Paní McIntyre tady naznačuje, že má snad nějaký problém. Já jsem zkusila tři eh, z těchto sluchátek a strašně špatně tam slyším anglické tlumočení, praví paní poslankyně. No, my se snažíme to pochopit. No, paní McIntyre teď tady má naprosto dramatický výraz tváře, no tak si může vyměnit možná místo, aby lépe slyšela. To nejsou sluchátka. To bude zřejmě mikrofon našich tlumočníků. Yes, much better. Euh, ano, teď už je to lepší, praví paní poslankyně. Ano, už je to v pořádku mohu pokračovat? Děkuji vám mnohokrát. Dobře, tak já začím, navážu tam, kde jsem skončila, protože je to velice důležité. A hovořila jsem právě o synergických látek. Chci se ptát komise, proč se tady tak protahuje ten postup týkající se schvalování těchto látek. A poslední bod, závěrečný pane předsedo, já jsem samozřejmě pro, eh, souhlasím s bodem 63-64 textu, kde se jedná o ty urgentní naléhavé postupy a také, že je potřeba lépe kontroly a udělat si takový ten správný úklid v tom, co budou skutečné výjimky a co ne. Eh, já to tady nebudu eh, teď všechno rozebírat, ale už jsem o tom hovořila Kleopiklin a Kleofiropos. Pokaždé Eh, tady dochází k nerespektování integrovaného postupu, abychom měli umírněné užívání pesticidů pouze tam, kde je to nezbytně nutné. To se objevuje v odstavci 71. To je zcela zásadní věc a já k tomu předložím pozměňovací návrh, abych této otázce dodala prioritu, kterou si zaslouží. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za váš jasný názor a teď za GUE pan Omarži. Pane předsedo, děkuji. Po skandálu s glyfozátem a Monsanto Papers jsme vytvořili tento speciální výbor pro pesticidy, abychom prošetřili způsob, jakým byl glyfozát vyhodnocen německým orgánem a agenturou EFSA, než byl znovu povolen, a to přes všechna vědecká upozornění na jeho nebezpečnost. A také jsme čekali od naší komise, aby prošetřila vztahy s lobbysty, aby prošetřila střety zájmů a především, aby dohlédla na to, že celý ten postup, který není transparentní, byl v rukou producentů pesticidů. Po celou dobu, co jsme tady pracovali, jsme zjistili, že ty otázky zdaleka ještě nejsou vyřešeny a viděli jsme, jak ten postup povolování pesticidů je sám o sobě zaujatý, protože ve velké míře spočívá na argumentech a studiích předložených a poskytnutých průmyslem, který vyrábí pesticidy. Jehož jediným cílem je prosadit povolení těchto pesticidů bez ohledu na rizika. A přesto všechno jsem společně se svou frakcí asi dost přesvědčen, tedy překvapen, že ve zprávě je velmi málo informací o těchto střetech, že tam není jediné slovo o Monsanto Papers, že je tam tak málo zmínek o střetech zájmu a o tom, že do postupu zasahuje průmysl. Jsem také překvapen, jak jsou doporučení v této zprávě slabá. Přitom, jak berou v úvahu skutečné znečištění pesticidy s ohledem na to, že se jedná o kumulované a dlouhodobé efekty pesticidů, které jsou už po desetiletí vylévány do, přívod, do přírody. A musím říct, že jsem málem spadl ze židle, když jsem si přečetl bod 44 o glyfozátu. Co říká tento bod 44? Vyzývá mechanismus vědecké rady, aby provedl systematickou revizi všech existujících studií o karcinogenním charakteru přípravku na bázi glyfozátu a jednal jako zprostředkovatel mezi jednotlivými aktéry, aby se připravila veškerá budoucí rozhodnutí o obnově povolení glyfozátu já si opravdu nejsem jistý, že toto je na úrovni očekávání milionů evropských občanů v této otázce. Konečně nic v této zprávě není, co by nám umožnilo udělat si nějakou vizi, že bychom do budoucna měli společnost, kde nebudou všudy přítomné chemické přípravky, kde nebudeme nuceni k tomu, abychom se otravovali, pokud chceme jíst a kde bychom se nemuseli podřizovat eh, zájmům eh, průmyslových korporací. Máme třeba tragickou eh, zkušenost s asbestem a také jsme dokonce viděli že Guadeloupe a Martinik jsou ničeny zase jinými chemickými látkami. Dnes jsme o tom mohli číst eh, ve francouzském tisku a my přitom přijímáme poloviční opatření. To usnesení tak, jak je formulováno pro naši frakci, není uspokojivé, my se ho pokusíme vylepšit svými pozměňovacími návrhy. Ale na závěr chci říct jednu věc. Když jde o boj, boj o zdraví lidí a o zdraví planety, tak eh, duch kompromisu, ta rovnováha, o které jsme hovořili, to už je duch porážky. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Pedicini za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajům za tento první návrh, který už obsahuje spoustu prvků, které jsme se sbírali v průběhu těchto měsíců práce a které považujeme za nezbytné. Pro nás je nezbytné, aby povolování a používání pesticidů zohlednili princip obezřetnosti. Zdá se to banální, ale není možno uvádět na trh nebezpečné produkty a potom doufat, že budou používány bezpečně, když neexistuje ani systém dohledu, který by potom fungoval poté, co jsou produkty uvedeny na trh. Já jsem hovořil se spoustou zemědělců, kteří mi řekli, jak to funguje také jsem šel do obchodu a zkusil jsem si nakoupit tyto produkty. Prostě můžete si nakoupit jakékoliv množství glyfozátu, randapu a můžete ho použít jak chcete, bez jakékoliv kontroly. Takže taková je skutečnost. Je zajímavé, že v Evropské unii se pesticidům říká fitofarmaka. I farmaka a jejich eh, vedlejší účinky jsou eh, povolovány až po dlouhé fázi vědeckého zkoumání a pokusu. A potom jsou ještě kontrolovány velmi přísnými opatřeními farmakodohledu. Ale o pesticidech nevíme vůbec nic. Ani o tom, eh, jak jsou jim vystaveni zemědělci. A teď si představte běžné občany, kteří jsou vystaveni těmto fitofarmakům, eh, aniž by o tom věděli. A to je tedy nejen v souvislosti se stravou, ale je to také v souvislosti s tím, že pesticidy jsou ve vodě, kterou pijeme, ve vzduchu, který dýcháme. Takže nejde jenom o to, že na trhu jsou nebezpečné pesticidy, to víme, to jsme si potvrdili. Jedná se o karcinogenní látky, ale jde především o to, že populace není informována. V televizi lidé slyšejí, slyší se jim říká, jeste ovoce a zeleninu, ale málo z nich ví, že právě ovoce a zelenina mohou obsahovat látky nebezpečné pro jejich zdraví, stejně jako těstoviny, pivo nebo víno. Teď už jsme se to dověděli, takže všechno, co je postříkáno těmi jedy, které jsou pro nás smrtící, takže musíme s tím něco udělat. No a konečně pár slov od dovozu těchto látek a těchto produktů které pocházejí mimo Evropskou unii. S tím rozhodně musíme něco udělat, protože si nemůžeme myslet, že budeme přísní tady v Evropské unii, budeme se snažit eh, pořád komplikovat systém povolování, stěžovat ho, aby byl co největší zárukou bezpečnosti a potom na druhé straně pasivně přijímat eh, produkty, které budou dováženy do Evropské unie a budou obsahovat takovou úroveň pesticidů, že to bude mimo veškerou kontrolu. Zemědělci Evropské unie trpí nekalou konkurencí, které mohou jen velmi těžko čelit. To znamená, že jsou téměř automaticky nuceni k tomu, aby používali fitofarmaka, pokud chtějí zůstat na trhu. To je docela zásadní stránka, ke které musíme rozhodně přistoupit a řešit ji. To je historická bitva pro nás, bitva o pesticidy a my se musíme snažit v ní zvítězit. Merci. Děkuji mnohokrát, pan Ozo, za ENF. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat oběma spoluspravodům za jejich práci. To téma není snadné, všichni to víme. Měli jsme celou řadu slyšení, dostali jsme celou řadu informací a ale nedošlo k nějakému vyjasnění. Eh, já bych rád přivítal tu skutečnost, že pánové Linz a Stas publikovali tu zprávu a měli tady seznam osob, s kterými se sešli, ať už to jsou lobbysté nebo nevládní organizace. Každopádně vám děkuji za ten seznam, jak už jste to řekl, pane předsedo, mnohokrát. Tento výbor byl vytvořen právě proto, že tady je problém. Máme tady eh, hluboký, hluboký problém. A je třeba nejenom poukázat na ten problém, ale podle mého soudu stále ještě se to nevyřešili. Abych tady chtěl upozornit na dva body. Za prvé, neexistuje ve zprávě žádná zmínka o zemědělcích. A já bych si tady troufl říct, že to jsou první uživatelé. Zemědělci jsou prvními uživateli těchto takzvaných fitosanitárních slavných produktů. A Eh, já jsem před, hovořil se také, hovořilo se o glyfosátech a eh, Monsanto Nedávno jsem se dozvěděl, že našli nový náhradní produkt, který bude uveden na trh za zhruba dva až čtyři roky a už já jsem, to, já jsem hovořil s jedním předsedou velkého družstva zemědělského eh, a eh, je to tedy přípravek, za který bojují ekologové, ale který způsobuje stejné, eh, má stejné škodlivé účinky. No za to tedy děkuji. Jak už jsem řekl, chybí mi tam zmínka o zemědělcích, protože to jsou první uživatelé. A teď eh, nejedná se jenom o ten, o ten postup schvalování, ale o konzultace, stanoviska, a samozřejmě hovor se zúčastně, hovory se, se zúčastněnými stranami. Ale druhý aspekt je také důležitý. Teď se jedná o ten postup schvalování aktivních látek. Říká se, že v Evropě je nejpřísnější na světě. No, ale čemu slouží, pakliže budeme stále dovážet produkty pocházející ze zemí, eh, kde eh, není tak přísný systém schvalování? Eh, a když tady budeme bdít nad eh, glyfozátem a přitom masově dovážet produkty z Brazílie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu díky smlouvám eh, v rámci Evropského združení, v rámci Združení volného obchodu. A já si myslím, že tyto aspekty nebyly dostatečně zmíněny ve zprávě a to bychom měli zahrnout do našich závěrečných reflexí. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Oazo. A e, teď jenom, jestli mi dovolíte e, k tomu, jak postupovat. Já vidím, že tady ještě další chtějí hovořit, ale tu práci, kterou kolektivním způsobem organizujeme, musí mít svůj rámec. My jsme definovali to, co budeme potom také, my jsme si to odhlasovali, ten rámec, jak budeme postupovat, jak budeme pracovat. Samozřejmě tady jsou různé názory, ale to přece nevadí. Důležité je ale, abychom se soustředili na tento protokol. Tý, a abychom tady prostě vystupovali jeden proti druhému, jistě nemá smysl. Samozřejmě dováží se zboží v rámci smluv o volném obchodu, ale to není cílem naší práce já si myslím, že je třeba, abychom smysl naší práce eh, znova vrátili do toho kolektivního postupu, eh, toho úkolu, který nám náleží. Ehm, a to si já jsem chtěl prostě jenom připomenout, že naše kolektivní práce je dána jasným rámcem, který jsme si stanovili. A každá etapa je významná. Ať už to bylo slyšení tady, jakož i naše mise eh, do zahraniční. Eh, vždyť jsme eh, teď, ať už se sejdeme se zástupci zemědělců nebo ekologů nebo vědců a tak dále, ale to všechno jsou prvky které mohou obohatit eh, naši reflexy. Proto je důležité, abychom se účastnili těch slyšení a abyste se zúčastnili také misí. Je to systém, který najdete na naší stránce, kde se můžete všechno dočíst. Tam je vše a ti, kteří útočí na naši práci, no, rád bych připomněl, že my neseme naši odpovědnost, my se musíme věnovat naši odpovědnosti a to tady zaznělo mnohokrát a já to chci znovu zdůraznit. Naším úkolem je zpracovat odpovědně zprávu, a musíme nést naši odpovědnost v tomto ohledu. Čili znovu chci zdůraznit, že je třeba, abychom jako výsledek odevzdali kvalitní zprávu. A v tomto smyslu samozřejmě jsou významní zemědělci jako první uživatelé, ale i jiní, že Máme tady i velká města v Evropě, která používají glyfozáty a je třeba pokročit, protože veřejnost to od nás očekává. A teď tedy dostanou slovo jedno, čle další členové našeho výboru. Nejprve má slovo paní Dela. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste objasnil znovu misi úlohu naší práce a to je práce analytická a nikoliv vyšetřující. Já eh, chci poděkovat našim oběma spolupracovníkům, eh, protože to byla kolektivní práce. Já nemám vůbec žádnou pochybnost, protože já jsem přesvědčena o tom, že ať už je naše politické přesvědčení jakýmkoliv, všichni si uvědomujeme, že máme stejnou odpovědnost, to je chránit zdraví našich spoluobčanů, které reprezentujeme v Evropském parlamentu. To, čím se lišíme, to je metoda, ale nikoli v základ. A je-li to otázka metody, tak domnívám se, že právě díky těm misím, které jsme uskutečnili, to nám umožnilo navzájem se lépe poznat, lépe navzájem chápat mínění jednoho či druhého a proto tato zpráva bude vlastně příkladem, bude odrážet schopnost naší spolupráce. A teď je zapotřebí, aby ty prostředky, které chceme, aby byly uskutečňovány, byly skutečně na výši toho, co je ve hře. Já tady mám čtyři témata, o prvním tématu už hovořila paní Rees. To je otázka té ambivalentnosti mezi odpovědností komise týkající se homologazace aktivních látek a schvalování aktivních látek a potom schvalování těch finálních produktů, které náleží jednotlivým členským státům. Já si myslím, že je třeba nalézt nějakou alternativu, abychom prostě celému tomu postupu znovu dali důvěru evropských občanů. A pak jsem chtěla hovořit o využívání a o schvalování produktů, které jsou uváděny na trh. Já vím, že jsou četné, já to vím. A právě proto musíme eh, se ptát, proč jsme se dostali až sem. Eh, ta otázka, co vedlejšího používání, ať už to bylo díky finančním prostředkům, výzkumu, inovaci, vývoji, že najednou v určitých členských státech jsme konfrontováni se skutečností, že se tady toho vyrábí tolik, že vyžadují nějakou výjimku a proto tato otázka musí být vyjasněna. Další bod, kde musíme být bdělí, to je otázka vzájemného uznávání. Eh, když máme tady produkty na bázi glyfosátu, některé E, prostě to umožňují, některé ne. Já si myslím, že tady jsou věci, kde musíme být velice bdělí. Čili vzájemné, ve věci vzájemného uznávání musíme pokročit, Jistě o tom ještě budeme hovořit mezi stínovými zpravodaji i v našich respektivních politických skupinách. V tom vzájemném uznávání komise a EFSA se může opřít o příslušné referenční agentury a ne o agentury členských států. Dobře, já radši tady skončím, protože je důležité, abych nechala také prostor svým kolegům, ale domnívám se, že práce je před námi, neseme kolektivní odpovědnost. Nemilme se, je mnoho ve hře. My ale nejsme ani prokurátoři, ani soudci. My tady máme provést analytickou práci v zájmu našich občanů, které tu reprezentujeme, abychom co nejlépe chránili jejich zdraví. Děkuji, pan Dorman. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady před námi máme zprávu, která je zajímavá a která jistě bude dobrým základem a je zároveň dobrým zhrnutí práce, kterou jsme absolvovali v těch posledních měsících. Krátce ke dvěma třem bodům. Za prvé, a to už právě řekla moje předřečnice, to udělování výjimek v rámci článku 23. Samozřejmě to lze kritizovat, ale když se podíváme na statistiku a když se podíváme na to, jak často a kolikrát členské státy aplikovaly článek 23, tak to se musíme spíše podívat, proč se používal ten článek 23. A je vidět, že hold v posledních letech jsme s přibývající měrou importovali škůdce z celého světa. Nejznámějším bude taková ta beruška, na třešních, na stromech třešní. A, A musíme se podívat, že právě proto členské státy museli požadovat o výjimku, aby prostě bojovali proti těmto škůdcům. A teď ne ke článku 53, ne ke článku, eh, ale k bodu 53 zprávy. To jsem ne zcela pochopil, pravý pan poslanec. V bodě 53 zprávy stojí, že pro biologické účinné látky eh, platí stejný přísný postup jako pro jiné aktivní látky. Já jsem byl před dvěma lety zpravodajem v Evropském parlamentu k těmto druhům pesticidům a nevzpomínám si, že bychom to vyžadovali. Naopak, my jsme tenkrát chtěli, aby bylo biologických účinných látek, jsme zvolili zjednodušený postup, rychlejší tedy postup uznávání, tak jak se to objevuje správně i v této zprávě. A sice, že bychom pro tento druh pesticidů měli zvolit urychlenou cestu pro povolování. A proto bych požádal zpravodaje, aby se na to znovu ještě podívali. Možná, že tady došlo jenom k určitému nedorozumění. Poslední bod k členským státům. Tady je určitý rozpor. Máme tady jednu zprávu, kde se říká, že jenom málo členských států je takzvaných reporter member states. A jinde se zase říká, že když se členský stát stane reporting member state, takže musí vykazovat nezbytné příslušné kvalitativní požadavky, ale je třeba požadava, podívat se na to, zda skutečně všech 28 členských států disponuje odbor nými kompetencemi, aby mohly být takto titulovány. Uh, Eh, protože struktura eh, v určitých členských státech je lépe na tom než jinde. Ty takzvané reporter member states tedy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A slovo má panu, paní Ouš. Madame Ouš? Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji mnohokrát. Ano, v této zprávě je obsaženo mnoho aspektů. Mě samozřejmě těší, že se společně uznává, že v našem nařízení o pesticidech existují slabiny v nařízení samotném, ale i potom v implementaci, protože i kdy u sebe lepšího nařízení, eh, prostě nemůžeme usnout na vavřínek, když to potom správně neimplementuje. Hovoří se o tom, že úřady se při povolování mají opírat o studie průmyslu z oblasti pesticidů, které ale tyto studie zadávají sami svým zase lidem. Glyfosát byl příkladem, že to nebylo zrovna asi nejlepší a přístup, který zvolil Spolkový úřad pro výzkum rizik v Německu bylo, nespra- bylo konstatováno, že to bylo nesprávné a já jsem si ráda přečetla ve zprávě, že se toto taky uznává i tady. Je důležité, aby se uznaly chyby v implementaci, protože jedině tak můžeme nalézt cestu, jak se dostat z těch problémů. Ale Zejména, když jsme v takové situaci jako o glyfosátu, kde tady máme obrovskou vědeckou kontroverzi, zda jsou karcinogenní či nikoliv ani tady ve výboru nemůžeme nalézt řešení. Ale přesně to nás přivádí do situace, kdy přece o tom nemůžeme hovořit a nemůžeme říci, že se to musí povolat pouze za, jenom na základě vědeckých poznatků, ale i věda tady má rozporuplný názor na to, ale tady je třeba nacházet řešení protože v takovýchto situacích to potom vypadá tak, že občanská společnost se nemůže prosadit proti průmyslovým zájmům, což známe z minulosti velice dobře. A my jako legislativec se musíme postarat o to, abychom se do takové patové situace na úkor obyvatelstva a na úkor zdraví nedostali. Myslím si, že by bylo důležité, aby studie průmyslové byly samozřejmě přístupné veřejnosti, to je tam napsáno, musí být přeskoumatelné. Ale musíme se také dostat k tomu, abychom nezávisle na průmyslu, na průmyslu mohli dělat studie. Nejlepší by bylo, kdyby průmysl platil prostředky do nějakého fondu, který by nezávisle fungoval a zadával studie, protože tím by byla zaručena transparentnost a nezávislost. My musíme přece zajistit, aby už než se studie zadá, bylo jasné, že to bude nezávislé, aby až z té studie vzejde něco, co se někomu nebude líbit, nebylo smeteno pod stůl je vlastně třeba, abychom zabránili tomu konfliktu zájmu, Když průmysl sám zadává studie, no tak s tím musíme přece nějak jinak naložit. Jsem přesvědčena o tom, že je to třeba změnit, také v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy, eh, protože jsme se tady ještě nedostali tam ve zprávě, kam se dostat musíme Tady se teď hodně hovořilo o odpovědnosti, ale chceme-li dostat naší odpovědnosti, a sice e, zaručit zdraví našich občanů, ale také <coughs> zajistit e, dobrý život našim zemědělcům. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také spoluspravodajům za jejich práci ale budu trošičku tvrdší než moji kolegové. Já mám přesto pár poznámek, protože když jsem si četla tuto zprávu, tak mě řada věcí zaskočila. Úkolem tohoto výboru bylo vyhodnotit možné problémy při autorizaci či obnově autorizace aktivních látek, jako je glyfozát ze strany agentur omluvte mě, ale to slovo nedostatek se v této zprávě neobjevuje ani jednou. Vypadá to jako, že jde všechno úplně skvěle. A to i v té věci, která se týká obnovy glyfozátu, obnovy tedy povolení glyfozátu. Takže si klademe otázku, proč tady už několik měsíců sedíme. Mandát tohoto výboru zněl tak, že jsme měli analyzovat a vyhodnotit potenciální střety zájmu na všech úrovních procesu povolování. A zase musím říci, že je mi líto, ale slovo střed zájmu se v tomto textu ani jednou neobjevuje. Je snad toto slovo tabu? Jsou tady nějaké tlaky na to, aby se o tom vůbec nehovořilo? Ani slovo Monsanto se v tomto textu, který má 15 stránek, neobjevuje ani jednou. No omluvte mě, ale takto ustupovat průmyslu a komplexům, průmyslovým komplexům, to je úplně neuvěřitelné. Teď eh, Monsanto Papers to byl důvod k vytvoření tohoto výboru. Navíc jsme celé jedno slyšení věnovali včelám a slovo včela se v této zprávě taky ani jednou neobjevuje. Objevuje se tam tedy slovo neonikotinoidy, kdy se tedy žádá stály výbor pro rostliny, aby přijal pokyny. Když chceme vytvořit eh, nebo tedy odstranit nějaký problém, tak tady mluvíme o nějakých pokynech, které vlastně nic neznamenají. Znamená to vše a nic. Společná zemědělská politika. Tam o tom taky není ani slovo a přitom ty podmínky jsou povzbuzením k používání pesticidů. Proč prostě neřekneme pravdu? Je tak těžké uznat, že tento zemědělský model je potřeba změnit, eh, pokud se chceme vyhnout otrávení našich spolupčanů. Takže je tam celá řada různých úvodních ustanovení, která k něčemu nezavazují, navíc jsou ještě nepřesná. Za devět měsíců tohoto výboru můžeme říci, že hora porodila myš. Takže si myslím, že je to opravdu velké zklamání tento výsledek. Měli jsme předložit návrhy, aby se zlepšila tato situace a to je velmi těžké, když nejsme schopni ani provést diagnózu a nazývat slova pravými jmény tlak, eh, vliv lobby a tak dále. Lobby, další slovo, které se tam ani jednou v tomto návrhu zprávy neobjevuje. Možná proto, že právě lobbyste vytvářejí zákony. Pokusíme se předložit pozměňovací návrhy, abychom tuto zprávu dostali do podoby, která by byla v souladu s naším mandátem. Zdraví našich spoluobčanů je důležitější než zájmy lobby. Děkuji. Děkuji, paní Dornáno. Pan Vejc. Děkuji, pane předsedo. I když je to možná překvapivé, rád bych se připojil ke své předřečnici. Eh, samozřejmě vedoucím motivem nejenom práce našeho výboru, ale celého postupu schvalování musí být zdraví našich občanů. To je jeden z poznatků tohoto výboru, že tady prostě komerční zájmy eh, jsou hodnoceny výše než zdraví našich občanek a občanů. Za druhé, druhý motiv, to musí být přece dopady na životní prostředí, to musí být centrální otázkou, zda pesticid se povolí nebo ne. A nejenom přímý dopad na nějakou rostlinku nebo živočicha, ale dlouhodobé dopady na biodiverzitu. Viděli jsme, že tyto otázky jsou příliš málo předmětem vyhodnocování, části vůbec ne. A teprve poté, když se pojedná zdraví a životní prostředí, mají přijít komerční zájmy. Teprve tady eh, samozřejmě, ale tady musí být eh, v popředí komerčních zájmů naši zemědělci. To je jasné. V rámci zemědělské politiky, kterou tvoříme, i tady musíme zabezpečit, aby příští SZP umožnila našim farmářům a farmářkám hospodařit bez pesticidů nebo s jejich omezeným používáním, ale za, aby mohli e, eh, hospodařit takovou cenu za svůj produkt, aby mohli hospodařit i nadále. My prostě nemůžeme tady dělat rozhodnutí jenom na zádech našich e, lidí. Teprve poté můžou být zohledněny komerční zájmy biznesu. A v tomto ohledu se domnívám, že se musíme přesně podívat na to, kde jsou kolize zájmu e, tam, kde průmysl nejenom zadává studie, že ano, my jsme slyšeli o tom, že má být vytvořený rejstřík, když jsou ty studie zadávány, ale také hodnocení těch studií by měla dělat EFSA nebo naše agentura pro životní pro potraviny a ne průmysl. Tady je přece úplně zcela zjevný konflikt zájmů. V tomto smyslu předložíme také pozměňovací návrhy, které to ještě silněji stématizují, abychom mohli jít o krok dál, než tak, jak to zatím udělala zpráva. A poslední věta k vědě. Nezávislé vědkyně, nezávislí věci, podle mě, abych si jich býval vyslechl teda rád mnohem více, nám řekli vlastně všichni jednu věc. Existují nové toxikologické vědecké metody, existují nové přístupy k přeskoumání dopadů a je jasné, že EFSA v určitých oblastech je outdated, prostě používá zastaralé metody a nikoli eh, eh, v metody v souladu s nejnovějšími poznatky a to jistě není v zájmu našich občanů. EFSA musí aplikovat ty nejnovější možnosti. I v tomto ohledu předložíme pozměňovacím návrh, ale doufám, že se nám podaří dát dohromady dobrou zprávu, ale práce, která nás čeká, ale ta, co byla předložena, už skýtá dobrý základ. Děkuji vám. Merci, monsieur White. Donc... Děkuji, pane Vajci. A teď předávám slovo panu Klausu Berenovi za DG Santa. Berendovi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní. Já bych nejprve chtěl poděkovat oběma spoluzpravodajům. E, tuto zprávu jsme si přečetli s velkým zájmem. Vítáme tuto zprávu a zcela jistě Eh, také eh, se potom zvážíme všechna její doporučení a všechna její eh, závěry a budeme to brát v úvahu také, až budeme dokončovat své posouzení REFIT, které se týká právě nařízení o pesticidech a máme to v plánu v první polovině roku 2019. Není tedy čas, abych se vyjadřoval úplně ke všem individuálním komentářům, které zazněly ani k jednotlivým bodům této, tohoto návrhu zprávy ale Chtěl bych říci, že celkově souhlasíme s takovým tím hodnocením, tím obecným hodnocením, že náš systém je jedním z nejpřísnějších na světě, ale rovněž souhlasíme i s těmi, kteří říkají, že nic není dokonalé, žádný systém není bez chyby a právě proto také provádíme to eh, hodnocení refit, hledáme body, kde je možné eh, dosít si nějakého zlepšení také budeme eh, zkoumat efektivitu, účelnost, eh, budeme hledat všechny, všechna místa, která je možná zlepšit, budeme se také dívat na to, jak je to s tím prováděním a zpráva vašeho výboru PES nám v tom určitě pomůže. Dále bych chtěl říci, že, jsou, že souhlasím s bodem 3, tam se jedná o zdroje, které jsou k dispozici na úrovni členských států a také o to, jsou tam eh, kvalifikovaní odborníci nebo... Myslím si, že to je jedno z takových velkých slabin stávajícího systému a je to také určitá prapříčina všech dalších problémů, o kterých jste hovořili později. Například eh, jsou tam spoždění v samotném posuzování, ve vydávání povolení, eh, v tom, že nefunguje vzájemné uznávání a také je tam ten článek 53, ten se týká většinou látek, které již mají schválení. To znamená, zdroje jsou v členských státech a pak se také ještě, a pak, tedy je důležité, aby byly zdroje na straně členských států a také, aby zdroje měla EFSA, to je klíčové. E, také vlastně chceme ještě, nebo mohu zareagovat na otázku těch e, e, formulačních eh, přípravků. Už jsme na to reagovali na, té jedné, eh, na tom jednom slyšení a myslím si, že stále eh, platí pořád to, co jsme řekli, že pracujeme na seznamu takových látek a e, teď by se to mělo dostat e, také na e, projednání stáleho výboru, ty formulační přísady. Pak jste se také ptali na ty synergenty. Zde ještě práce nezačala, protože ještě jsme nemohli, ale jakmile dokončíme práci na formulačních přísadách, tak se pak podíváme na ty další kategorie. Hmm já bych ještě chtěl zdůraznit, že návrh, který komise nedávno učinila, to znamená změna obecného potravinového práva, týká se to transparentnosti a nezávislosti hodnocení, to si myslíme podle našeho názoru reaguje na mnoho komentářů, které zazněly nebo které jsou i v té zprávě. Já bych jenom chtěl ještě připomenout pár prvků. Například zdůrazňujeme tam, že všechny studie musí být veřejné, musí být zveřejněny již na začátku celého toho postupu Účelem má být to, aby všechny zúčastněné strany, akademická sféra, nezávislé organizace, nevládní organizace mohly celý proces již od samého počátku sledovat, aby mohly také podrobit kontrole nebo nějaké oponentuře třeba studie, které se tam využívají. Dále jsme rovněž také navrhujeme, aby tam byl ten registr všech studií, které byly využity. E, také je důležité, aby tedy všechny studie, které byly započaty, aby byly dokončeny. Musí to být v tom v tom registru. Také tam bude určitý audit kvality studií. Ehm, tato posuzování by mělo být ve spolupráci s členskými zeměmi. Takže pokud tento návrh bude schválen, už ten náš návrh sám o sobě by měl vyřešit mnoho věcí, na které upozorňujete zde. Zároveň vítáme, že Evropský parlament začal pracovat na této věci s tak velkou intenzitou a doufáme, že eh, se shodneme mm, v rámci Komise parlamentu i radě a že to stihneme ještě v rámci tohoto legislativního období. V tomto kontextu bych ještě chtěla říci, že bych byl ten návrh navýšit prostředky na EFSU. To zde zaznělo několikrát na různých slyšeních vašeho výboru a tento požadavek se objevuje i ve zprávě. Dále transparentnost a e, řízení rizik, kontrola rizik. Chtěl bych ještě upozornit na jeden návrh, který se teď projednává a který právě se zaměřuje na zlepšení transparentnosti. Mm, týká se to také zastoupení členských států. Zatím tedy ještě to nějak nepokročuje. A my například zveřejňujeme velice podrobné zápisy ze schůzí našich výborů, nejsou tam, jsou tam, je to také na internetu a pak pokud je to třeba glyfosát nebo neonikotinoidy, některé téma, které, o které je velký zájem, tak to zveřejňujeme velice rychle. Také jsme připravili speciální internetovou stránku, kde se všechny ty dokumenty objevují velice rychle a chtěli bychom tak pokračovat i v případě jiných látek. Ještě bych chtěl znovu potrhnout to, co už jsme zde jednou řekli. Znamená to, uh, chceme, aby všechny informace, které jsou v tom nařízení, byly v souladu, aby to bylo všechno dobře prováděno. Také ještě reagujeme na eh, odpověď ombudsmanka, která byla z února loňského roku. Ještě bych chtěla říct jako poslední věc, že rovněž souhlasíme s tím, aby se více prosazovaly přípravky s nízkým rizikem. Máme zde eh, akční plán 40 programů, 40 akcí, které mají převádět na trh eh, eh, produkty s nízkým rizikem. Už je to vlastně téměř, něco už je schváleno, něco už je téměř schváleno, budeme v tom pokračovat. A ještě bych chtěla říci, že Předtím, než můžete říci, že nějaká látka je, má nízké riziko, ať už je biologického charakteru nebo jiného, tak stejně musí vždy zde být důkladné posouzení té látky, abychom opravdu měli důkaz, že tam to riziko je velice nízké. Rovněž souhlasíme s tím, eh, co zde zaznělo, že se příliš využívají ta, mm, ta možnost toho mimořádného využití pesticidů podle článku 53 Komise nedávno také zvýšila kontrolu tím, že vždycky chce, aby EFSA měla vlastně odůvodnění eh, toho využití článku 53 u neonikotinoidů. EFSA eh, potvrdila, že asi dvě ve, ve dvou třetinách případů byly ty podmínky splněny, ale v jedné třetině příkladů nebyly splněny podmínky pro použití článku 53, takže my teď jednáme s přímo s těmi členskými státy, kterých se to týká. Já bych ještě na závěr rád zopakoval, že se těšíme na uh, hotovou zprávu. Pokud budete chtít něco vyjasnit, eh, samozřejmě se na nás obraťte. Děkuji. Děkuji pane Berende, za vaše vystoupení. A teď dám slovo oběma spolu s pravodajům, aby uzavřeli tuto diskuzi jako první pan Linz. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu stručný. Chci velice poděkovat za převážně konstruktivní příspěvky k našemu společnému návrhu zprávy, tedy návrhu mě a kolega Stase. Těším se na další spolupráci i na ty pozměňovací návrhy, kterých jistě přijde celá řada. Ale z řady konstruktivních příspěvků jsem pochopil, že zprávu můžeme zlepšit v mnoha ohledech a jenom bych rád kolegyním a kolegům, než budou formulovat pozměňovací návrhy, rád eh, řekl, aby se podívali na to, jak opravdu vypadá náš mandát a aby v souladu s tím, podávali tyto pozměňovací návrhy, které by neměly jít na rámec našeho mandátu. Je zajímavé, že dokonce někteří kolegové si vyčít, prostě vyčetli z té zprávy něco, co v ní vůbec nestojí. Ale každopádně se těším na další spolupráci, zejména s kolegou Štázem, s panem, tedy spolu s Pravodem a se všemi dalšími členy našeho výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď má slovo Bart Stas. Ještě udělám pak konec. Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že to byla zajímavá diskuze. Mám spoustu poznámek, spoustu věcí jsem si poznamenal. Některé věci byly předvídatelné, jiné reakce zase byly trošičku překvapivé. Jako zpravodajové si uvědomujeme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Máme asi dva a půl měsíce před sebou, ale očekáváme také, že se objeví spousta pozměňovacích návrhů. Musím říci, že jsme se tady trošičku rozdělili a musím říci, že jsme se tady vsadili se svým spoluspravodajem, kolik bude těch pozměvacích eh, návrhů. Vsadili jsme se o dobrou lahvinku, no tak uvidíme, jak to dopadne. Ale pan Linz říkal, že až budete předkládat pozměvací návrhy, udělejte všechno pro to, aby to bylo v rámci kompetencí našeho výboru. Protože když tam budeme mít nějaké pozměňovací návrhy, které budou mimo mandát našeho výboru, tak je nebudeme moci vzít v úvahu, i když s nimi třeba budeme souhlasit. Máme pevný rámec, máme určité kompetence a pane předsedo, byl bych rád, abych znovu zopakoval za to, že jste, tedy poděkoval vám za to, že jste to připomněl. Ta debata je širší než to, co děláme v našem výboru. Každý by tam chtěl určitě k tomu něco dodat tu i tam, ale musíme se držet tohoto mandátu. Musíme uh, Eh, tady projevit velkou míru sebekázně. Máme čas do konce října, pokud je o předkládání pozměňovacích návrhů, takže ty příští týdny budou velmi důležité. I v okamžiku, kdy už dostaneme pozměňovací návrhy, tak budeme mít málo času. Ještě v říjnu se nám snad podaří uspořádat setkání se stínovými zpravodaji, takže si uděláme takovou obecnou analýzu situace, abychom mohli pracovat dále. Děkuji. Děkuji za vaše závěrečná slova. Děkuji oběma spolu s pravodajů. Myslím si, že když tady jde o tu lahvinku, tak tady i předseda určitě má svou roli, takže já se k těm vašim prognozám velmi rád přidám. E, myslím si ale teď tedy vážně, že musíme udělat to, o co nám tady od začátku jde. Zatím ještě nejsme v cíli. Je to první etapa, důležitá, to je pravda, ale je to teprve první etapa. A potom společně budeme stavět na tom, co jsme tady vytvořili. Společně jsme se v průběhu těchto měsíců hodně naučili a toho teď využijeme, abychom vylepšili tento návrh. Musíme mít důvěru ve dva spoluspravodaje i ve stínové zpravodaje. 11. září, to, tedy pardon, října, to je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Abychom měli prostor k tomu, aby se zlepšila naše práce. A pozor, máme zde opravdu velmi tvrdý požadavek na kvalitu, protože to je naše role. Evropský parlament a náš výbor ale především parlament jako celek tady sehrává důležitou roli. Tady nejsou důležité ty informace, které plynou o ním směrem. My tady připravujeme legislativní texty pro období 2001 až 2027. To platí pro reformu SZP, to platí pro naše téma, to platí pro politiku soudržnosti, pro výzkum a tak dále. To jsou vlastně to příští víceletý finanční rámec. To jsou ty texty, na kterých budeme pracovat. Ale zároveň si musíme uvědomit, že i mimo evropský kontinent dochází k nějakému vývoji. A dochází k procesům, které vyvolávají jisté oby, obavy. Třeba ten glyfozát a dopad glyfozátu na lidské zdraví, vyvolávání takových chorob, jako je třeba rakovina. A to nás vede k tomu, abychom byli důslední. A já na vás apeluji, abyste byli kolektivně ambiciozní, aby parlament širokou většinou v prosinci a hlavně v lednu odhlasoval jednoznačně odmítnutí protokolu k autorizaci glyfozátu. Tady jde o naši budoucnost, jde tady o lidské zdraví. My se nemůžeme zmílit. Já myslím, že si můžeme vzájemně důvěřovat, pokud jde o naši expertízu a kvalitu naší práce. Takže připomínám ještě jednou kalendář. Limitní datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. říjen, takže máte poměrně málo času, abyste předložili kvalitní pozměňovací návrhy. Výměna e, názorů o pozměňovacích návrzích je 8. listopadu a hlasování ve výboru PEST eh, je naplánováno na 6. prosince. A na plenárním zasedání bychom měli hlasovat eh, v lednu 2019. To všechno se ještě musí potvrdit, eh, protože program určitě není ještě pevný, ale musíme si to potvrdit. Toto je ten směr, kterým se chceme ubírat. Já vám děkuji za vaše vystoupení, za jasnou formulaci vašich názorů. A děkuji také oběma spoluspravodajům za tento první kámen k tomu našemu společného domu, který tady stavíme. Děkuji tedy za tuto první část a teď, pokud dovolíte, už uvedu druhou část našeho dnešního zasedání výboru, kdy budou prezentovány dvě studie. A potom povedeme diskuzi o těchto záležitostech. První se týká pokynu pro předkládání a hodnocení žádostí o schválení aktivních nebo účinných látek používaných eh, v pesticidech a potom briefing o dopadu nařízení 1107 z roku 2009 na inovaci a vývoj alternativ a nových produktů na ochranu rostlin. A teď předávám předsednictví Frederice Rees. Chtěl bych ale ještě něco říci k té druhé studii, protože někteří z vás mě upozornili na kvalitu experta, který vede tuto studii. Eh, pan Linz měl před chvíli slovo. Jak jsem říkal, eh, já jsem na to byl upozorněn, tak jsem se společně se sekretariátem musel podívat na profil toho experta a zjistil jsem, že po té dnešní schůzi vás budeme muset požádat o prohlášení zájmu. Totiž zdá se, že jste z průmyslu přešel do chemie. A já bych opravdu nebyl rád, kdyby naše komise, nebo tedy náš výbor, byl oslaben ve své práci kvůli tomu, že zde máme experta, který může být považován za zaujatého. Já prostě nechci, aby tady byla nějaká nejednoznačnost. Já tady nebudu číst uh, veškeré ty požadavky, ale myslím si, že by bylo důležité, abyste tedy prezentoval svou studii a poté, jakmile budeme mít eh, formální zápis, eh, tak budeme nutni, nuceni tedy vás požádat o prohlášení o vašich zájmech. Aby zde nebylo pochyb o objektivitě prací a stanovisek, eh, která jste vydal. Já myslím, že členové našeho výboru se k tomu ještě vyjádří, ale teď jsem to chtěl říct já jako předseda. Pokud by někdo chtěl eh, nějaká upřesnění, tak eh, musím říct si, tohle je prostě briefing a podle jednacího řádu parlamentu Briefing eh, to není nic, co by se řídilo nějakým výběrovým řízením, to je prostě jen taková lehká záležitost. Máme seznam kabinetů, které jsou předem vybrány, které by se mohly tedy účastnit těchto studií a my se potom prostě, když potřebujeme nějaký znalecký posudek, tak postupujeme podle seznamu preferencí. Požádáme kabinet číslo 1, když nemá čas, obrátíme se na kabinet číslo 2 Hmm, a když nemůže ani on, tak na kabinet číslo 3 a to byl tento případ a kabinet si může potom vybrat nebo rozhodnout se, že zadá tuto studii někomu jinému ve formě subdodávky a k tomu prostě došlo, protože kabinet číslo 1 odmítnul náš návrh, kabinet číslo 2 také, kabinet číslo 3 přijal návrh na briefing a potom to vlastně zadal expertovi, který tuto studii provedl. Ten postup a protokol byl dodržen, já vám k tomu mohu poskytnout veškeré doklady. Pan Stás je spoluspravodaj, já ho mohu ujistit, že je to legitimní, ale budeme prostě od našeho experta potřebovat prohlášení o zájmech, já na sebe beru zodpovědnost eh, za tuto práci, ovšem eh, toto jsem chtěl tedy předeslat, eh, aby zde nebyly žádné pochybnosti ohledně prací, které byly vedeny na toto téma. Děkuji a děkuji také Frederik Ries za to, že bude dále předsedat našemu zasedání, protože já musím výjimečně odejít. Je mi to líto, ale jinak to dnes nejde. Děkuji. Merci, merci beaucoup, monsieur président. Merci, Eric. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Eriku. Než dám slovo našim expertům, tak předám slovo Bartu Stásovi, který předložil tu žádost, která se týká předložení deklarace o zájmech. Tak mu dávám slovo. chci si, že když jsem eh, vstoupil, eh, co by nový poslanec do Evropského parlamentu, tak jsem musel podepsat nějaké prohlášení o konfliktu zájmu. Já teď s sebou tady nemám ten dokument, ale myslím si, že něco takového bychom mohli použít. To znamená, tam se říká, že potvrzujete, že jste nezávislí, že tak dále, protože když si tak čtu ten text, tak mám pocit, že tam je pár věcí, které ve mně tak jak se nebudí úplně největší dojem o nezávislosti. Mohu zde uvést pár příkladů. Například v jedné části autor říká, že v roce 2018 bylo 200 nebo 300 uh, eh, učených látek schváleno v Evropské unii, 75 u bio, 425 bylo v roce 2008 Autor tam používá, nebo má tam tabulku, ale zdrojem je EGBA a zároveň během eh, veškeré naší práce ve svém výboru jsme využívali úplně jinou tabulku a vlastně bylo to i v těch dokumentech, eh, které jsme sdíleli s komisí. Mm, když nám Evropská komise písemně odpovídala 19. června na nějakou otázku, tak, vy, tak zaslala nebo respektive zaslala stejnou tabulku, ale ta čísla byla naprosto odlišná. Já tedy bych trošku poté spochybnil neutralitu této studie, pokud autor nevyužil úplně nejnovější a nejaktuálnější údaje, které využila komise. A to je pouze jeden taková, jedna taková poznámka. Pak také třeba jsou zde takové velice obecné odkazy. Někdy autor vychází z údajů, které byly platné před 20 lety. Já bych mohla ještě pokračovat. E, teď zde nehovořím jako spoluzpravodaj, ale za frakci, takže chci říci, že máme velké obavy ohledně kvality této studie a chtěl bych všechny požádat, aby se na to ještě tedy velice e, dobře podívali. Děkuji, pane Stasi. Ke stejnému tématu, než předám slovo, tak eh, paní Rivazi. Já jsem chtěla jen upřesnit jednu věc. Viděla jsem prohlášení tohoto člověka, který říká, že vůbec není ve střetu zájmu. My jsme prováděli šetření a vidíme, že tento pán je bývalý chemik, eh, pochází z britského chemického průmyslu a řídil společnost, která poskytovala poradenství ohledně regulace a životního prostředí a zavřela v roce 2015. Byl taky regulatory manažerem eh, v jedné firmě, eh, chemicko-potravinářské firmě v Británii a to vůbec není v tom jeho prohlášení uvedeno. tato společnost, ve které byl manažerem, musela reagovat na otázku, zda jejich produkty by mohly být používány na tabák. My pořád říkáme, že potřebujeme transparentnost, že se musíme vyhnout střetu zájmu a svěřili jsme tuto studii člověku, který nepřiznal střed zájmu s firmami, které se zabývají pesticidy. Já bych si prostě tu jeho zprávu ani nevyslechla. Prostě když tady nemáme někoho, protože to, že pracoval pro tyto podniky, no dobře, to je v pořádku, ale musí to přiznat. My jsme museli vést vyšetřování, abychom zjistili, že pracoval ve všech těchto firmách a přitom to nepřiznal ve svém prohlášení, takže já nemám žádnou důvěru v tuto zprávu. Děkuji, paní Rivazi, my jsme si to vyslechli od vás a teď bych postupovala následujícím způsobem. Expert bude reagovat na vaše otázky, ale nejdřív bych se držela našeho postupu a dala slovo nejdříve zástupci našeho tematického oddělení, panu Adolfovi Barberovi, který bude moci reagovat na vaše otázky, které se velmi přesně týkají toho našeho postupu. Uh, our contractual expert is going to... Náš odborník eh, vás eh, informuje o aktuální situaci. Eh, dobrý den, já jsem právní poradce našeho oddělení A. Já vás dobře slyším, chci jenom upřesnit, že jste zodpovědný za právní otázky pan Čubany. Ano, je to tak. Takže co se týče tohoto postupu, kterému hovořila předsedkyně. Všechny postupy, které se týkají expertizy eh, vycházejí z pra, pravidel pro zadávání zakázek pro Evropský parlament, že už zde máme speciální postup, vycházíme z ceny a kvality, toto je vyhodnoceno eh, v rám, bylo to v rámci kontraktu z roku 2014. My vlastně vycházíme z této rámcové smlouvy z roku 2014. To znamená, že my teď eh, musíme vycházet z výsledků toho tendru z toho roku 2014. Jak říkala předsedkyně, obrátili jsme se na prvního, eh, v tom seznamu ten nemohl ten druhý, pak jsme se obrátili na druhého, ten také na to nedokázal tedy, nebo nemohl reagovat a nakonec tedy ten třetí našel nějakého subdodavatele, který eh, řekl, že má dostatečně bohaté zkušenosti v tomto oboru. Smlouva o zadávání zakázek má velice jasné eh, ustanovení, které říkají, že veškerý Eh, případný konflikt zájmu, politický, ekonomický, náboženský, prostě zkrátka každý případný konflikt zájmu musí být eh, nahlášen Evropskému parlamentu, aby tedy nakonec ta zpráva, aby ten produkt byl nezávislý, aby vycházel pouze z vědeckého, eh, z vědecké erudice, s níž se tam ten člověk do toho tendru přihlásil. takže toto je vlastně na začátku, se podepisuje to prohlášení a poté ten, ehm, ta, ta osoba podepisuje další prohlášení, ale to je takové vlastně obecné. Nechceme, aby tam napsal seznam všech firm a všech neziskovek, kde dříve pracoval. Nicméně v těch původních smlouvách s těmi zadavat, nebo s těmi, v těch původních smlouvách Eh, říkáme, že tedy eh, ten eh, člověk by mm, tam měl tedy, má, má možnost tam zapsat do toho prohlášení o střetu zájmu vše, co uzná za vhodné. Pak zde máme ještě určitou interní kontrolu. Evropský parlament také pak ještě vyhodnotí studii, nebo my teď také tedy ještě vyhodnotíme tu studii a vyhodnotíme celkovou hodnotu tohoto kontraktu. Děkuji mnohokrát. teď, co se týče bodu 4 a 5, chtěli jsme vědět něco k dopadu nařízení. Pan Ganga, budete-li souhlasit, eh, protože já myslím, že pan eh, tady bude muset odejít, takže bych přímo dala slovo jemu, panu Plužovi. Děkuji vám mnohokrát. That I've heard just now. No děkuji, já bych se rád vyjádřil ke komentářům, které jsem teď vyjádřil, které jsem teď slyšel. Já jsem zareagoval na žádost, která mi byla zadána, abych se tedy, abych připravil zprávu na téma, to mi bylo zadáno a to jsem učinil. Já si myslím, že jsem ideálním kandidátem, protože jednak jsem přímo pracoval v tom odvětví, dále jsem také pracoval pro vládu Spojeného království, dnes pracuji jako konzultant, pomáhám oběma stranám, jak průmyslu, tak eh, regulačním orgánům. Například jsem se podíval na návrhu nařízení pro Kosovo, um, takže podílel jsem se na návrhu legislativy, eh, jsem já tam mám informace, ty informace, které jsem citoval, ty nejsou falešné, to jsou zkrátka informace, které jsem um, měl k dispozici. Takže to je z mé strany k tomu vše a teď bych rád uh, přednesl vlastní přednášku, pokud mohu. Ano, říká paní předsedkyně. Počkáme chvilku, než uh, se zobrazí snímky na obrazovkách. No, nebo možná ani nemusíme čekat, protože máte všichni k dispozici vytištěnou zprávu. Dobře, takže já jsem se eh, já se soustředím na přípravky na ochranu rostlin na trh, eh, které obsahují účinné látky. Příslušné nařízení se eh, týká chemických látek, ale také různých mikroorganismů, virusů a také různých aditiv, které jsou na kontrolu škůdců a také plevelu. Je důležité mezi tím eh, roz, eh, rozlišovat, protože jsou zde určité um, ehm, přípravky, které patří do biocidů a které ne, nespadají do nařízení 1107 2009. Když hovoříme o různých alternativách, tak většina jsou syntetické, chemické přípravky, pak jsou zde určité ještě alternativní, jako různé mm, organické nebo inorganické eh, přípravky, biologické přípravky. Pak hovoříme o takzvaných nových přípravcích. To znamená, máme zde nějaký nový přípravek na ochranu rostlin na trhu, který má buď novou aktivní látku, anebo máte. Mm, eh, musíme si uvědomit, že to, co je nové, eh, tak je to tedy opravdu efektivnější, je to bezpečnější, čistší, je to lepší. Ehm, v tomto, ehm, ve své přednášce, hovořím o nových přípravcích a o alternativách a zamýšlím se nad tím, proč je dopad nařízení eh, negativní eh, na inovace a rozvoj. Vlastně Toto nařízení usiluje o bezpečné využívání pesticidů, ale toto specifické nařízení má mnoho nedostatků a proto já, se, já tam usiluji. Myslím si, že celkově, když se zváží všechna pro a proti, tak to nařízení působí negativně. Takže jak, jak vypadá takový ideální přípravek na ochranu rostlin na trh? Ten je bezpečný vůči lidem, živočichům, vůči životnímu prostředí, má pouze nízké riziko. Um, dokáže nahradit eh, třeba jiné eh, pesticidy, je efektivní, přináší vysokou výnosnost eh, plodin, také neobsahuje žádné škodlivé znečišťující látky a navíc je také dostupný. Ehm, to znamená, neměli bychom eh, dovolit to, nebo nemělo by to být tak, že tyto pesticidy vyrábí pouze obrovské firmy, Nemělo by to být určitý monopol pouze pro velké firmy, i když zatím to tak je. Jde o to, aby eh, přípravky na ochranu rostlin na trh byly třeba vyráběny malými a středními podniky nebo hmm, Eh, aby se na tom podílela i akademická sféra, ale to tak zatím vypadá takový ideální pesticid eh, jako z říše snů, že to je určitý nesplnitelný sen. Potřebujeme eh, regulaci v této oblasti. V minulosti to bylo tak, že na vývoj se mm, podělily speciální firmy, které, se zamí, které vyvíjely nové pesticidy v, pak došlo k poklesu. Já jsem eh, vycházela z těch informací ESPA, že dochází k poklesu takových firm, které vyvíjejí nové pesticidy a musíme se zamyslet nad tím, proč, jaké jsou příčiny. Takže jsem se zamyslel také nad těmi důvody eh, Eh, je řečeno, že potřebujete proskoumat asi 160 tisíc různých přípravků, než vlastně vytvoříte takový pesticid, který se dostane na trh. Když jsem zahájil průzkumný výzkum v jedné výzkumné firmě před 30 lety, tak tehdy to číslo bylo asi 10 tisíc a dnes je to 160 tisíc. A eh, jde o to, že máme lepší analytické techniky. To znamená, dnes Stačí vzít eh, nějakou látku, která se třeba běžně vyskytuje, proženete to eh, těmi chemickými, eh, tím chemickým nádobím a můžete tedy hm, pak získat velký počet různých screeningových techniků in vitro. A je to trošku podobné, ten počet výsledků je trošku podobný jako ve farmaceutickém průmyslu. Nicméně je zde poměrně mm, malá aktivita, i když eh, opravdu provedete obrovské množství těch screeningů, tak eh, budete vůbec rádi, pokud alespoň jedna látka se potom dostane na trh, protože některé ty látky jsou třeba nestabilní nebo jsou nestabilní v životním prostředí. Takový hlavní důvod proč chemický průmysl a možná i všechny průmysly, eh, proč je to tam eh, tam, tam jde o to, že pokud náklady jsou příliš vysoké, že to vlastně nakonec není ekonomicky udržitelné, že to není mm, proveditelné je to jako třeba dnes zde slyšíme, že takové obecné povědomí o vůči pesticidům je takové dost nepřátelské, to znamená, není, zde, není to vlastně velká pobítka pro to investovat třeba do výzkumu a vývoje právě pesticidů, takže to může být také důvod toho, proč eh, se eh, omezuje výzkum, proč eh, se snižuje počet takových firm, firmy nemají zájem vstupovat do tohoto odvětví a proč se tedy pak snižuje i počet pesticidů, které jsou dostupné na trhu. Eh, jak probíhá ten postep? Hmm, žadatel eh, předloží dokumentaci, pak to jde na EFSI, pak to jde do 27 členských států, pak to přeskoumává ještě stálý výbor. Já si myslím, že to je velice zdlouhavé. Eh, také tam ve své studii ukazují různé hmm, ty lhůty. Mm, některé ty pokyny jsou velice přísné, některé se vlastně jsou takové velice všeobecné. Jsou tam třeba mm, velice přísné normy pro ekotoxické testy. Co ti myslím? Ty původní Prahy eh, pro efekt jsou tak nízké, že, se to, že v podstatě mm, neprošly žádné eh, pesticidy. A pokud tedy ten test je pozitivní, tak musíte pokračovat dále, musíte mít nějaké matematické modely, počítačové, eh, simulace, velice obtížné zkoušky, abyste prokázali, že ty skutečné dopady té látky za skutečných podmínek vlastně neodpovídají tomu, takže, takže vlastně možná nakonec získáte to povolení, ale vlastně musíte projít mnoha zkouškami a mnoha postupy, které podle mého názoru nejsou nutné, jsou příliš drahé a tím zase to všechno brzdí a brzdí i subjekty od toho, aby vůbec se do toho pouštěli. Dále pak je zde to rozlišení mezi nebezpečím a mezi rizikem. Mnoho lidí to jaksi nerozlišuje, ale v té Klasifikace je naprosto jasné, že pokud je tam nějaká chemická látka, která je označená tím, že, má, že sebou nese určité nebezpečí, třeba mm, je nebezpečná, takže pak jsou tam třeba dopady na to, jak se skladuje, jak se přepravuje. Ale když potom ta látka se e, opravdu používá nebo využívá, tak jak se musíme zamyslet, jakým způsobem se využívá, hm, zda se třeba bude ředit, zda ti pracovníci musí mít nějaké ochranné oděvy na, pro práci s tou látkou a také kolik, jaká jsou skutečná množství té látky, která se pak třeba dostanou do vody, nebo která se dostanou ehm, třeba do eh, potravin, která pak nacházíme v těle zvířat. Takže je důležité rozšiřovat, eh, rozlišovat mezi nebezpečím a rizikem. To znamená, pokud máte eh, motorku, tak je to určitě nebezpečí, ale pokud ehm, si vezmete helmu a řídíte se vyhláškou, tak to pak bude mnohem bezpečnější. To znamená, Jedno z takových kritérií pro srovnávání, eh, tedy jedno z takových kritérií je eh, srovnávání, srovnávací hodnocení. To znamená, pokud eh, v jedné chvíli je na trhu nějaký alternativní produkt, pokud máme nový produkt na trhu, který říká, že je lepší a bezpečnější než ten starší produkt, tak vlastně potom ten starý, ten starší produkt by měl eh, být zakázán. A jedno z takových kritérií je to, jak to vypadá s tou látkou, pokud je 60 dní uložena v půdě. Ale jak je to v, třeba po 100 dnech, to vlastně už eh, se neskoumá. Je tedy možné, že třeba eh, Jde o to, že třeba ta látka se naprosto bezpečně rozloží, vytvoří naprosto bezpečné metabolity a mm, přitom třeba nějaká látka má e, menší, kratší poločas rozpadu než 60 e, dní, ale mm, naopak třeba ta látka se může třeba dostat do e, povrchové vody, může třeba se dostat do těl vodních živočichů. Mm, a může to být třeba o 2-3 stupně horší. Takže zatím je to tak, že se vlastně používá to kritérium nebezpečí místo eh, kritéria rizika. Myslím si, že ta, ta zásada předběžné opatrnosti je brána příliš vážně, že to vlastně přeháníme. Měli bychom opravdu rozlišovat nebezpečí versus riziko. Ve farmaceutickém eh, eh, ve farmaceutickém Mm, oboru je to tak, že každý lék má nějaké negativní účinky. Máte tam vždycky ten příbalový leták, kde, který popisuje všechny nebezpečí, eh, všechny vedlejší účinky. Žádný, žádný lék není naprosto bezpečný. A také žádný pesticid není naprosto bezpečný. A musíte ho zkrátka používat podle eh, návodu. Musíte ho užívat rozumně a v takové míře, eh, jak, jaká je nejlepší pro ten zemědělský podnik nebo pro ten takže já bych doporučil za prvé harmonizovat pokyny pro testy, aby se to nelišilo v jednotlivých zemích. To znamená, pokud někdo um, přinese na trh nový uh, pesticid, tak uh, by to mělo odpovídat, mělo by to být harmonizované testy. Za druhé, měly by být validovány nové testy, například se teď hovoří o těch uh, endokrinních disruptorech. Myslím si, že teď uh, ten test eh, už se zavádí, ale by byla provedena nějaká validace toho testu. Dále jsem říkal, že by bylo dobré eh, vlastně jak si zvýšit ty Prahy, aby, mm, aby ty Prahy byly rozumné, aby nebylo nutné pro, eh, provádět mnoho zkoušek. Další doporučení, zaměřme se na rizika, nikoli na nebezpečí. Další doporučení, Měli bychom se vrátit k tomu k možnému prozatímnímu schválení, to znamená, to bylo v tom předchozím nařízení, pokud jste schválili všechny ty údaje, pokud eh, jste vlastně odevzdali už všechny ty dokumenty, ale pouze tam došlo třeba v tom problému, že tam je nějaké spoždění nebo něco tam ještě chybělo, tak to pak může třeba způsobit eh, celkové spoždění tři roky, než se ten přípravek dostane na trh a to může sebou přinést velké ztráty. Takže já bych navrhoval, abychom se znovu vrátili k tomu prozatímnímu eh, vydání schválení pokud ta látka už prošla většinou všech eh, zkoušek a už vlastně se tam pouze čeká na dokončení nějakých eh, úředních postupů, nějakých formálních postupů. A poslední věc, kterou bych doporučil, je eh, dostatek prostředků na odborné vzdělávání všech pracovníků, týká se to EFSI, ale i třeba pracovníků v samotném odvětví, týká se to pracovníků v příslušných regulačních orgánech já si myslím, že je důležité, abychom se navzájem eh, dokázali porozumět, abychom se také dokázali učit jeden od druhého. Děkuji a teď bych ráda zahájila diskuzi. Nejdříve dáme slovo našemu dalšímu zpravedajovi, který je autorem studie o pokynech. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím velmi stručně uh, schrnout eh, tuto eh, studii, která se týká pokynu pro předkládání a hodnocení žádost o schválení účinných látek. Chci se jen dotknout eh, pár hlavních aspektů. Rád bych se dotknul některých klíčových konceptů, které jsou důležité pro tuto studii. Nejdříve tedy vedení versus pokyny. To vedení to jsou jen praktické kroky, určité požadavky na to, co je třeba udělat, mohou být procedurální nebo technické, či vědecké guidelines nebo pokyny, to jsou věci, kterými se musíme každodenně řídit. Takže to je důležitý rozdíl mezi anglickým guidelines a guidelines. Teď tady hovoříme o pokynech pro autorizaci účinných látek, ne pro hotové produkty. Jeden z kolegů už to tady zmínil, to je tedy proces na úrovni EU. Pokud je o proces chvalování aktivních nebo účinných látek, tak eh, tady je nejdříve tedy žadatel, potom je zde spravodajský členský stát, kde tedy, nebo jehož prostřednictvím žadatel předkládá žádost. Eh, potom technické vedení může poskytnout více informací o tom, co je třeba udělat, aby byly splněny požadavky. Spravodajský členský stát eh, provede návrh hodnocení rizik, pak máme agenturu EFSA, která koordinuje peer review, hodnocení rizik a potom EFSA a další členské státy mohou v této chvíli využít vedení a potom je zde samozřejmě komise, která začne koordinovat eh, aspekt eh, hodnocení nebo tedy zvládání rizik. Prakticky tady máme dva diagramy, které ukazují zjednodušenou verzi schvalovacího procesu Máme tady novou účinnou látku a obnovu povolení. Pochopitelně tyto pokyny jsou zásadní pro žadatele v té úvodní fázi. Je to tedy důležité i pro spravodajský členský stát, je to důležité i v proběhu peer review a závěru EFSA. To jsou tedy tři takové trošičku odlišné prvky s ohledem na to, zda se jedná o novou látku nebo o obnovu povolení. Ale v zásadě je to stejný postup. Tady uvedu pár klíčových pojmů. Vidíme, jaké pokyny jsou k dispozici. Tento diagram ukazuje jaké jsou kategorie a místa, kde můžete tyto pokyny a vedení najít. Nejdříve je to nařízení 95 z roku 2013, které obsahuje technické požadavky, Tam se uvádí, jaké pokyny a technické vedení by mělo být použito. Při schvalování nových látek identifikuje se tam asi 50 dokumentů. Toto sdělení by mělo být pravidelně aktualizováno, zatím ještě aktualizováno nebylo, ta aktualizace teď probíhá. Je to poměrně komplikovaný postup. Mezitím se objevilo nové technické vedení, které by mělo být použito po zveřejnění sdělení v roce 2013. Bylo vydáno nové technické vedení, které by mělo být používáno. Toto nové technické vedení vydala EFSA. A než eh, to bylo zveřejněno na stránkách komise, tak eh, to bylo skonzultováno s odpovídajícími orgány. První soubor eh, dokumentů je obsažen tedy ve sdělení a potom další informace, které byly vydány později a které jsou zveřejněny na webových stránkách komise. Pak máme další dokumenty, které zveřejnila EFSA, ale neoznámila je. Obvykle nedojde k oznámení ve stálem výboru kvůli nějakým neschodám mezi členskými státy. V tomto případě tyto Dokumenty existují, jsou zveřejněny na stránkách EFSA, ale ne na stránkách generálního ředitelství. Kromě těch eh, tří nenahlášených dokumentů EFSA vydává také technické zprávy a vědecká stanoviska. Ta také mohou být důležitá při procesu schvalování. Třetí soubor pokynů a technických, technického vedení, které máme, to je zveřejněno na stránkách komise. Je to spíše o tom, jak vykonávat eh, určité úkoly, spíše než ty vědecko-technické aspekty. A konečně máme ty pokyny. To je testovní, testovací metoda, která musí být použita, kterou musí použít eh, žadatel. Je to zveřejněno v tom sdělení, které bylo zveřejněno v roce 2013. Bylo tam publikováno asi 180 pokynů. Vychází také z pokynů OECD. Testovací pokyny OECD jsou periodicky, pravidelně aktualizovány, když některý ze členů OECD upozorní na to, že je potřeba je aktualizovat. Jak jsme říkali, tak to sdělení je trošičku aktualizováno, takže některé z pokynů, které byly uvedeny původně ve sdělení, už byly nahrazeny, aktualizovány a když bude vydáno nové sdělení, což je podle nás velmi složitý proces, tak v novém vzdělení budou uvedeny aktualizované pokyny. Tady máme ty tři hlavní zdroje, o kterých jsme hovořili. Vlevo je webová stránka komise s oznámenými pokyny. Taky máte stránku EFSA, která obsahuje ty pokyny, které nebyly oznámeny ta první stránka, tady, kterou vidíte, je jenom jedna, samozřejmě je to mnohem delší dokument. První otázka je, pro koho jsou tyto pokyny a vedení relevantní a jaký je jejich právní statut. Obvykle Samozřejmě ty pokyny jsou zásadní pro žadatele, protože ti musí realizovat ty testy. A technické vedení je zásadní pro hodnotitele rizik. Ve skutečnosti obojí, jak vedení, tak pokyny jsou zásadní pro obě dvě strany. Když eh, provádí odpovídající subjekt eh, hodnocení rizik, tak musí vědět, jaké pokyny byly dodrženy takže v podstatě, i když je tady to úvodní rozlišení, tak do určité míry jsou relevantní pro obě strany. Pokud jde o právní statut, tak myslím, že jejich slovo nebo jejich název svědčí o všem, nejsou to právně závazné dokumenty. Všechno, co je ale zveřejněno na stránkách generálního ředitelství, může být považováno za de facto povinné, ale není to právně závazné. Pokud jde o neohlášené pokyny, které jsou zveřejněny na stránce EFSA, tak ty jsou zde především pro užití v souvislosti s rizikem a analýzou rizika, ale opět není to právně závazné. Tady máme slide o tom, jak se vytváří technické vedení EFSA, protože EFSA vydává většinu těchto dokumentů, i těch, které jsou zveřejněny ve sdělení. Buď to může být tedy na základě mandátu komise, anebo EFSA může začít pracovat na těchto dokumentech ze své vlastní iniciativy. Pokud eh, vědecké podklady nejsou považovány za dostačující, může být vytvořen vědecký panel, aby bylo vydáno vědecké stanovisko ještě předtím, eh, než eh, budou vydány ty dokumenty pro vedení. Probíhá také konzultační fáze, nejdříve s členskými státy, a také veřejná konzultace. Tato konzultace se zaměřuje pouze na technické komentáře a EFSA musí provést revizi těchto komentářů, musí rozhodnout, zda jsou relevantní a důležité. EFSA to dělá ve fázi, kdy ukončuje práci na těch eh, dokumentech provedení a jakmile je vypracuje, tak buď je oznámí, anebo ne. Byly případy, kdy některé z těchto dokumentů byly částečně oznámeny, některé ne. Můžete to v každém případě najít na první stránce webové stránky komise. Tam je takový seznam, kde je napsáno, co je tedy oznámeno, co ne, co zůstává tedy dále otevřeno. Pokud jde o harmonizaci vedení a pokynů, tak je důležité hovořit eh, nebo připomenout si, že hovoříme o účinných látkách. Musíme to znovu zdůraznit. Obecně pokyny pro Účinné látky jsou harmonizované a koherentní. Proč? Protože technické vedení a pokyny vychází ze specifických datových požadavků odpovídají a jsou tedy zachovávány s ohledem na specifické požadavky. Technické vedení tedy vydává EFSA, procedurální vedení komise a pokyny vydává OECD a všichni mají interní postupy k tomu, aby ověřili soulad s ostatními dokumenty, které vydali. Průmysl sám o sobě žádné vedení nebo pokyny nevydává, průmysl nebo tedy průmyslové podniky mají své vlastní postupy, mají zde určitá doporučení, a nebo takové publikace jako Demekom, ale obecně průmysl žádné takovéto dokumenty nevydává. schvalování účinných látek na úrovni EU je centrální a proto i pokyny by měly být na úrovni EU. Harmonizace případů testovacích pokynů i vedení. Tady máme případy, kdy jsme měli dokumenty vedení, které nebyly oznámeny, protože neměly potvrzené testovací metody, tím pádem vznikalo podezření, zda ten test byl proveden správně a zda byl proveden dostatečně rychle. Takže bylo těžké to posoudit, protože to bylo subjektivní a konečně neexistují pokyny a dokumenty vedení pro všechny datové požadavky. Je k tomu řada důvodů, protože jsou považovány především za nedostačující tyto pokyny. A druhý příklad je, že někdy se nejedná o schválené pokyny, Také jsme slyšeli, že EFSA má omezené zdroje, což samozřejmě omezuje množství těch vědeckých stanovisek či dokumentů vedení. Velmi stručně, GLP to je nástroj na monitorování kvality, zaměřuje se na to, aby byl zaručen proces, spíše tedy než jeho výsledek. Pokrývá celou řadu chemikálií, nejen pokud jde o zdraví rostlin, GLP je celý balíček, který musí být uplatňován jako celek. Princip na revizi GLP byl potvrzen na základě konsensu a členové OECD s tím souhlasí. Systém GLP je principem OECD, takže se ho musí všichni členové držet. V EU je GLP implementováno směrnici 2004. Mhm. Je zde obecná úroveň harmonizace žádostí o autorizaci GLP samo o sobě je považováno za poměrně dobře harmonizované Kontroly probíhají vždycky jednou za dva či tři roky i mezi jednotlivými členskými státy i na úrovni EU. Byly vyjádřeny určité obavy ohledně toho, jak jsou ty kontroly vedeny, což eh, někdy může vystupovat trošičku nad rámec toho našeho zájmu při této příležitosti. A konečně eh, další nařízení uvádí, jaké studie musí být provedeny v rámci GLP. V podstatě se jedná o všechny studie, které souvisí se životním prostředím a lidským zdravím a zdravím zvířat. Je tam opravdu velmi malý počet výjimek. A konečně studie, které jsou nutné pro předložení žádosti. Znovu tedy to nařízení 283 z roku 2013 stanoví, co všechno musí být splněno. Vy to tady máte na tomto slajdu. Není to jednoduchý očkrtávací seznam studií, které máte předložit. Záleží to na konkrétních okolnostech. Ten celkový počet studií závisí na celé řadě faktorů. Můžeme obecně říci, že se jedná o stovky studií pro každý, každou žádost o schválení účinné látky. A ty studie můžou být také odmítnuty z celé řady důvodů. Obecné důvody spočívají v tom, že někdy je tam určitá subjektivita v těch testovacích metodách a tak toto může subjekt pověřený analýzou rizik interpretovat. Někdy jsou studie odmítnuty proto, že už jsou zastaralé, protože někdy jsou předkládány studie, které jsou eh, velmi staré, k tomu dochází především eh, v případě obnovy povolení učenátky, že jsou prezentovány ty studie z toho původního povolení. Takže toto byla naše studie v kostce a já vám děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaše vysvětlení a rovnou vstoupíme do diskuse. Krátce připomenu, Eh, nejenom postup, ale timing. Každý z kolegů má dvě minuty, pardon, minutu, omlouvá se paní předsedkyně na otázku, experti dvě minuty na odpověď a mohou mm, a eh, poslanci mají možnost ještě půl, během půl minuty se doptat a eh, expert zareaguje během jedné minuty a přesně formulujte své dotazy adresně. Od koho chcete odpověď? Nejprve dostane slovo pan zpravodaj Linz. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice krátce k první studii. Inovace pro trvale udržitelné zemědělství, to je zcela jistě významné téma. Zemědělci jsou odkázáni na produkty s nízkým rizikem No já tedy upřímně řečeno jsem měl větší naději v toto slyšení, jsem tak trochu zklamán výsledkem, já bych se to býval představoval poněkud šířeji pojato. A musím říci, že mám dojem, že některá čísla, která tam jsou obsažená, jsou nesprávná. To zažívám nikoli v poprvé v Evropském parlamentu. Nedávno ve výboru Agri byl strašlivý briefing tématu o vlcích a myslím, že musíme ještě znovu se k tomu vrátit, abychom tedy si vyjasnili, jak s tím budeme nakládat. Ta druhá studie, tady za to jsem velice vděčný a spokojený, protože ta ukazuje, kde vězí ty hlavní výzvy eh, tady v usilování o koherentnost Mám tedy otázku, co můžeme udělat v návrhu naší zprávy. My jsme tam položili základní kámen, ale kde přesně je zapotřebí harmonizace v guidelines, čili v pokynech? Můžete nám k tomu říct něco detailněji? Je to pro oba experty, ne pro druhého experta, takže prosím pěkně. Kde je harmonizace nezbytná? Na jak už jsme se zmínili. Jsou tady velké rozdíly. Já si myslím, jakmile vyjde aktualizovaná verze komise, bude jasnější, eh, kde má relevantnost jak technické vedení, tak tedy pokyny i EFSA tady čelí výzvě, ale to už je druhá věc. Je třeba zabezpečit, aby došlo k udržitelným guidelinům je třeba, aby mm, prostě se nezhoršila subjektivita, aby naopak se zlepšila objektivita. Myslím si, že když budeme mít dokument v guidelines z guideliny, čili technické vedení z pokyny, bude to jistě něco, co pomůže. Takže eh, toto už je něco, co vlastně v posledních letech tato praxe zmizelo. Takže to jsou takové myšlenky, kde provést tu harmonizaci. Dobře, takže už asi nic dalšího nepotřebuji vyjasnit. Pan Bartstas ještě? Ano, já budu hovořit anglicky. A ta první studie, autorem byl pan Nazem Puňa. Já si myslím, že opravdu si myslím, že tuto studii nemůžeme rozšiřovat v parlamentu v té, tak, jak to zde bylo předloženo, protože jsou zde nepravdivá čísla, já jsem říkal, že autor vychází z čísel, která mu dala k dispozici Ekbar. ale to jsou nějaké, nějaké údaje z května, ale mezi tím už nám komise dala k dispozici nová čísla. A mezi těmi čísly je obrovský rozdíl. Pan Poňa říká třeba to, že v v roce 2008 jsme měli 425 látek, v roce 2018 bylo 358, ale komise říká, že dnes jich máme 478, takže vlastně je to úplně něco jiného a myslím si, že i pan Klaus Wern by se k tomu mohl vyjádřit, protože komise říká, eh, má nějaká čísla, a zde je dokument, který má tedy mm, pozici toho briefingu, je to na mm, webu naši, Evropského parlamentu, takže to lidé si budou myslet, že to je naše oficiální pozice, nebo že to je oficiální čísla. Takže opravdu bychom se na to měli ještě podívat. A ta druhá studie, pan John Enganga měl velice zajímavou, velice užitečnou prezentaci, to bych chtěl upřímně říci. Já se chci zeptat, jak je, jestli by se mohl vyjádřit k tabulce na straně 36, tam jsou ty eh, dokumenty No Noted Guidance. Mohl byste nám říct, jak je to s těmi dokumenty, které nejsou oznámené, ty not noted? A proč vlastně některé členské státy eh, je nechtějí používat? Protože to mě zajímá a možná lépe pochopíme, co se vlastně děje na úrovni členských států. Děkuji, než dám slovo našemu expertovi. Rád bych řekla, že musíme, že teda říci, že toto prohlášení o konfliktu zájmu bude přeskoumán a co se tuče EV služby výboru PEST s politickým oddělením mohou vnést nezbytné korekce, bude-li to nutno, to abych zareagovala na paní poslankyni a teď dávám slovo paní, panu Gangovi. Děkuji vám za vaše laskavá slova. Co se týče té tabulky na straně 36, tak eh, tady bohužel ne všechny členské státy nám poskytly včasně odpověď, takže tam je to omezené pouze na několik členských států, ale tady víme, že proč chybí ty dokumenty. Může tam být několik eh, aspektů. Je to vlastně také jeden problém a možná je to vlastně také důvod, proč členské státy to nevyužívají. Nic jiného nechápeme, proč, nebo není tam žádný jiný důvod, který bychom, kterého bychom si všimli. Je to tedy ta kategorie not noted, není to oznámeno. To znamená, že členské státy se na tom neschodly, my to chápeme, takže tam tedy nejsou ty. Eh, myslíme si, že mm, možná, možná je tam také důvodem to, že to je příliš složité, to je také další možný důvod. Už eh, je to naprosto jasné? Máme tady někoho za komisi, kdo by nám něco mohl říci k korektoře chyb těch čísel, které se objevují v pokynech. Monsieur Berend, je vous cherchez. Vás hledala, pane Berente. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím uh, s panem Stasem, že ta čísla, která jsou zde citována, nejsou pravdivá, nejsou správná, protože máme k dispozici naprosto jiné údaje. Týká se to jak těch schválených aktivních látek, ale i třeba ten počet těch nových aktivních látek. Například zde se říká, že je zde 22 nových eh, látek mm, od roku 2011, respektive, že od roku 2011 bylo předloženo 22 žádostí, ale to není pravda, protože 22 bylo schváleno a celkově jich bylo předloženo, předloženo ještě víc než 65. Mm, další odstavec také není příliš správný, takže já se obávám, že opravdu ta čísla nejsou Mm, taková, jako my jsme vám zaslali mm, na vaše písemné otázky. Takže nejprve se musíme podívat na ten briefing, že? A pak na guidelines. Dobře, a teď další téma přejdeme tedy k další skupině. Pan, pedi, paní Pedicín, pan Pedicín. Grazie, prezidente. Jo... Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci položit otázku k číslu, ale k závěrům pro pana Punžu, k té první studii. Protože když on říká v závěrech, že musíme k pesticidům přistupovat jako k farmakům, tak my souhlasíme. A já jsem to i říkal ve svém předcházejícím vystoupení. Je jasné, že to znamená, že musíme zintenzivnit všechny vědecké analýzy, udělat fázi 1, 2, 3, dohled. Toto všechno s tím souhlasíme. Když ale potom dodává v závěru pan Punja, že tedy musíme přijmout eh, přístup, který je založen na rizicích, ne na nebezpečí, tak jsem překvapen takovou povrchností ze strany vědce, protože vy zapomínáte na základní rozdíl mezi dvěmi zákl- dvěma základními koncepty. To, co dělá rozdíl mezi zdravotnictvím a zdravím. Zdravotnictví se stará o nemocné, o lidi, kteří už mají nějakou nemoc. A když dáte lék eh, nějakému nemocnému člověku, no tak prostě už tam to riziko je, s tím se počítá. Ten člověk na sebe bere riziko s tím, že ten přínos toho léku je větší než to riziko, které je spojeno s používáním léku. Ale pesticidy, ty souvisí s celou populací, nejen s nemocnými. A proto zde nesmí být žádné riziko. Takže přístup založený na riziku je zcela špatný. Tady musíme zabránit tomu, aby nebezpečná látka byla uvedena na trh, ta vaše povrchnost eh, může být vysvětlena jenom střetem zájmu, na který upozornila kolegyně, které tímto děkuji. Pan Punja může odpovědět, prosím. Punja. Yes, I understand the question. Ano, rozumím otázce. Ehm, Pokusil jste na rozdíl mezi farmaceutiky, mezi farmaceutickými prostředky a pesticidy. To, jak se využívají pesticidy opravdu v praxi, můžete mít třeba látku, která má vyšší určitou toxicitu, ale poté, kdy ta látka je třeba naředěna tisíckrát, tak už pak ta, tam to nebezpečí není. To znamená, to riziko je důležité ale je špatné, abychom eh, tu, ten pesticid odmítli pouze kvůli tomu, co je napsané na tom štítku. Musíme, použít, musíme vycházet z toho, jaká je toxicita v tom konkrétním použití, třeba v tom konkrétním naředění. Já si myslím, že to dá zdravý rozum. Třeba eh, má, má tam, je tam teda urči, určité potenciální nebezpečí, ale vlastně v praxi to tak není. Pane Pedičíně, chcete se na to, chcete se ještě k tomu vyjádřit? Velmi stručně, no je mi líto, ale tady je právě jádro celé diskuze. Když budeme i nadále uvažovat tímto způsobem, tak z toho nevybředneme. Tady je nebezpečí, lidem hrozí vysoké nebezpečí v souvislosti s užíváním těchto fitofarmak které nikdy nebudou používány, jak pokyny velí. Ve skutečném světě. Pokud si myslíme, že žijeme v ideálním světě, no tak dobře, ale bohužel tak to není. V realitě to vede k nádorům a tak dále. Můžete se klidně přijet eh, podívat k nám do nemocnice, kde pracuji a můžete se podívat na to, jak vypadá běžný lékařův den. V té chvíli si uvědomíte, jak závažné je to vaše povrchní hodnocení a jaký dopad to má na lidi. Pouze tak se může něco změnit, protože pokud vy zůstanete v nějakém imaginárním světě, tak se věci nikdy nezmění. Děkuji, já nejsem přesvědčena, že to vyžaduje repliku. Ano, pan Punja. Yes, just, just a very quick one. I give you two examples. Já vám řeknu pouze dva takové stručné příklady. Jedna látka je v laboratorních podmínkách velice karcinogenní, karcinogenní do vysoké míry. Mm, ta, mm, ale e, ve skutečnosti to není nebezpečné protože vlastně nepoužíváte velké množství, nepoužíváte tak velké množství, aby vás to ohrozilo. Ohro, používáte pouze malou část. Děkuji, Michel. No, já tady eh, bych chtěla upozornit poslance, že tato zpráva jde proti zásadě eh, evropských smluv. Když slyším vědce, který mi říká, že jí třeba aplikovat eh, princip obezřetnosti, tak to je konzervatismus, ano. A my máme ve smlouvách přece Evropské unie zásadu o bezřetnosti je tady odstavec, který říká, že zásada obezřetnosti podporuje konzervatismus. Jak tedy vědec, který může mít eventuální problém se střetem zájmu, může spochybňovat to, co je zakotveno v evropských smlouvách. Za druhé se nám říká, že třeba soustředit se na riziko a ne na nebezpečí. My Evropa je protekcionistická, protože děláme studie nebezpečí. Realizujte smlouvu evropských smluv. Co se týče pesticidů, tady se dělají kritéria pro studie vzhledem k nebezpečí, je-li tedy látka mutagení, karcinogení nebo obsahuje nějaký endokrinní částku, jak se zakáže, ale vy skutečně Tady eh, hovoříte, jako byste hájil průmysl, říkáte, že je třeba znovu instalovat nej, nejdřív to, co se provizorně dělalo. Kdo jste, pane? A potom, když srovnáváte pesticidy k lékům, máme tady, zase, máme tady klordekon, což je přípravek, který se používá. Cet insecticide aux Antilles en Guadeloupe 700 let. Už v Guadalupe se to používá 700 let. Tak je to persistentní, je to prostě všude. Všude a ve všem, co lidé žijí. No tedy a vaše srovnání, jako říci, že no pesticidy, no k tomu se ještě vrátím. Já oficiálně žádám, aby tato zpráva dokonce i se všemi možnými korekcemi, mě je to úplně fouk, jestli tam budou nebe, nebyla předložena Evropskému parlamentu. Děkuji mnohokrát. Um, ale ehm, bude to pan předseda, pan Monsieur Andrý, eh, který um, předloží žádost eh, o korekci. Ale máte teď ještě nějakou otázku na pana Poňaka? Ne. Toho já neberu. Eh, takže toto bylo za koordinátory a teď je tady ještě někdo, kdo by chtěl položit dotaz. Paní Donáno, děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně v našem slyšení 28. června jsem hovořila o riziku vzhledem k těm fitofarmaceutickým produktům a k tomu, jaké rozdíly existují v Evropské unii, které eh, velice problematizují vzájemné uznávání. A to se projevuje i ve studii pana Enganga. Tady se nachází rozdíl mezi zeměmi, které jsou blízko fitosanitárnímu průmyslu a jiný. Aby se zaručila úroveň ochrany zdraví lidí a životní prostředí, třeba to zohlednit, upozorňovat na to. V briefingu pan Muňade dokonce, dokonce dál navrhuje, aby v případě OECD náklady mohly být sníženy na určité studie, pakliže, a teď cituji, eh, jejich došlo k vzájemnému uznávání agentur na ochranu životního prostředí v Americe a naší v Evropské unii, takže navrhuje, abychom se Eh, orientovali podle americké agentury. Americké agentury, jejíž závěr vyústil pro glyfozát, což je přesně to, co si obhájela ta skupina, ve jejím zájmu to bylo. To znamená, proč tedy obhajovat eh, tuto věc eh, pro jako zjednodušení uznájemného uznávání, když to není přizpůsobeno naší situaci. Ano, Děkuji, prosím o odpověď. Pane Ngango. Yep, uh, thank you. On our side, I can't say... Děkuji. Já nemohu hovořit o schvalování konečných přípravků, protože tam je to jinak, tam jsou jiné pokyny a mm, týká se to i těch zón, protože vlastně my zde máme tedy ty, já jsem hovořil pouze o těch pokynech, které se týkají Evropské unie a pan puně, Já k tomu nemám žádný komentář k té harmonizaci. Musíte si vybrat. Zda tedy u ECPA nebo musíte si vybrat něco, co je vhodné. Musíte to velice dobře zvážit. Ne, myslím si, že není dobré říci, je to americké, tak to zamítneme. Paní Dodano, ještě na to chcete zareagovat? Já říkám ne. Já, říká, já neříkám ne, protože to je z Evropy, z, ze Spojených států, ale ve Spojených státech byl ten problém s glyfozátem. Já osobně si kladu tuto otázku. To znamená, proč obhajovat toto vzájemné uznávání, když tady nejsme na stejné koleji, řekla bych. Děkuji, paní Dornano. Takže tím dostali slovo všichni stínoví zpravodajové a koordinátoři. A teď dám slovo dalším členům. Paní Hojbuš, prosím. Děkuji vám. No, upřímně řečeno, já nemám žádnou otázku. Eh, já bych pouze tady chtěla konstatovat dvě věci. Za prvé jsem ráda, když na našem výboru znova se přeskoumá možný střed zájmů eh, experta a eh, vůbec eh, střety zájmu, protože to zatím, toto nebylo žádné prohlášení o střetu zájmu a nebyla to ani žádná odpověď správná na otázku, kterou jsme položili. Potom pan Linz ještě se zmínil o té úvaze, že bychom se měli přesněji podívat na to, jaké studie a jaké briefingy se e, zadávají. No to s ním mohu jedině souhlasit, protože když hovoříme o inovacích nebo uvažujeme o rozvoji nových prostředků přípravků v oblasti ochrany rostlin, tak se nemůže jednat jenom o chemikálie. Tak musíme přece eh, k tomu přistupovat úplně jinak a eh, musíme se bavit o orných metodách a to už vlastně ta otázka v tom briefingu byla špatná, protože tady se nejedná jenom o eh, ta kritéria, která bychom měli uh, používat pro látky, které můžeme zařadit jako eventuálně karcinogenní, ale když nebudou karcinogenní, tak je dávat na pole. Tady se jedná o to, jakým způsobem můžeme provozovat zemědělství tak, aby v dobré, aby to bylo tak, jak je to v souladu se starou tradiční zemědělskou praxí, aby produkty na přípravu na ochranu rostlin byly až někde používány, někde na špičce pyramidy, ale aby se používaly jiné e, věci. A já si myslím, že tady jsme zadali nesprávné otázky a měli bychom si do budoucna skutečně zvážit, jaké briefingy a jaké studie budeme zavázat. A chci jednou, ještě jednou vyzdvihnout to, co řekla Michelle Rivasi. Toto bychom neměli zveřejnit jako briefing parlamentu, protože tam nejsou správná čísla. Děkuji. Děkuji vám. Mm, vaše poslední otázka byla na pana Gangu a já bych ráda upřesnila, protože už jsem to řekla na začátek. Pan Punja oznámil, že bude muset odejít dříve. Pane Gango? You explained it most. Hmm. Já se omlouvám, ale myslím si, že toto nebyla otázka, to bylo spíše takové sdělení nebo komentář, takže na to asi nemusím reagovat. Dobře, děkuji. To znamená, že to bylo naše předposlední zasedání. Poslední setkání budeme mít 8. listopadu, kde budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Eh, do 11. listopadu můžete předkládat vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám mnohokrát a přeji všem krásné odpoledne.